Uh, Takže dobré odpoledne, omlouvám se za to, že začínáme s trošku se spožděním. Každopádně vítám vás v druhé části dnešního zasedání. Máme tady dvě eh, důležité technické zprávy. První se první části tedy budeme pokračovat eh, v eh, projednávání zemědělských lesnických vozidel. Tam už jsme eh, projednali posouzení, studii posouzení dopadu komise. A teď vás, teď poprosím pana zpravodaje Panceryho, aby nás seznámil se svým návrhem. A potom projednáme pozměňovací návrhy Eh, týkající se dvou, kolek tří kolek a čtyř kolek To má na starosti pan Van de Kamp. Myslím, že je vhodné, abychom vlastně tato dvě technická témata projednali společně. Eh, také vídám zástupce eh, z DG Enterprise a Giacomo Martina, který toto projednávání velmi pozorně sleduje. Ten tedy také dostane prostor pro vyjádření. A potom budeme mít debatu. Takže nejprve bych tedy dal slovo panu Pancerovi a požádal ho, aby nás seznámil se svým návrhem zprávy, aby nás seznámil také s pozměňovacími návrhy. Potom budeme mít stínové zpravodaje. Máme tady paní Šantory, pan Mandes, já za svou skupinu paní Rýle, pan Sondegard tady není, někdo jej zastoupí a potom pan Šváb který tady te, kterého tady teď nevidím, možná někdo jiný vystoupí za ním. Takže prosím pana Panceryho. Eh, děkuji, pane předsedo. Jak víte, cílem tohoto návrhu je vytvořit eh, řadu harmonizovaných norem pro eh, zemědělská a lesnická vozidla a cílem je zajistit fungování jednotného trhu při zajištění silniční bezpečnosti, bezpečnosti eh, pracovníků a také ochrany životního prostředí. Tento návrh komise je velmi důležitý. Cílem je podpořit konkurenceschopnost tohoto sektoru tím, že se zjednoduší současná harmonizační pravidla. Tento návrh je výsledkem eh, celé řady konzultací různých, eh, zas, eh, různých stran, výrobců vozidel, dodavatelů, opraven, uživatelů, odboru a tak dále. To bylo velmi, byl velmi důležitý postup, který přispěl k vypracování této zprávy a doufám, že také přispěje k lepší harmonizaci na evropské úrovni. Ve zprávě eh, zdůrazňujeme několik bodů, na které bych te, kde chtěl upozornit, které chtěl bych probrat. Za prvé bezpečnostní požadavky, pokud jde eh, vztah tedy k směrnici o strojních eh, zařízeních. Máme tady nový legislativní rámec týkající se schvalování typu vozidel Eh, dále potom, pokud jde o informace o opravách a údržbě vozidla, také o strojních eh, zařízeních, také eh, nesmíme zapomínat na ATV a vozidla side by side. Takže pokud jde o bezpečnostní požadavky ve vztahu ke směrnici o strojních zařízeních. Komise navrhuje, aby zemědělské a lesnické traktory byly z oblasti působnosti směrnic o strojních zařízeních vyloučeny. Eh, ale vzhledem k tomu, mm, tedy s cílem, aby byl snížen počet právních předpisů, které se vztahují na eh, traktory a lesnická strojní zařízení. Pokud by ovšem ta nová směrnice a související aktiv přenesené pravomoci eh, pokud by se to tam tedy neobjevovalo, tak by ta současná legislativa měla přejmout, aby byla zajištěna vlastně stejná harmonizace, eh, jaká platí v současnosti. Komise provádí posouzení dopadu Eh, vyplývající ze směrnice o strojních zařízení, tak by bylo tedy zajištěno, aby i tyto typy vozidel a zařízení byly pokryty právně. Toto posouzení dopadu by mělo být eh, pokud možno eh, dokončeno ještě v té prelegislativní fázi články 7 a 8 toho návrhu komise Eh, se snaží pokrýt všechny ty bezpečnostní požadavky v rámci směrnice o strojních zařízeních. To znamená, že akty v přenesené pravomoci eh, by potom obsahovaly pouze technické požadavky, které provádějí ta základní ustanovení směrnice a nemohou stanovovat žádné nové požadavky. Eh, z tohoto důvodu jsem se tedy domníval, že k funkční bezpečnosti a k článku 8, který se týká bezpečnosti eh, při práci, eh, že tam by se tedy měla objevit celá řada věcí, které se v tom současném návrhu komise neobjevují. Eh, připomínám komise o ustanovení a radě, že je tedy potřeba se na toto ustanovení z článku 7 a 8 podívat a z přílohy 1 nařízení, tak eh, aby se všechna tato ustanovení nějakým způsobem také vztahovala na traktory. Eh, poté, co tedy vzniká ten nový legislativní rámec, eh, tak je potřeba zajistit soulad s předpisem 768 lomeno 08, který se týká uvádění vozidel na trh, tak eh, aby bylo zajištěno provádění tohoto nového nařízení. Eh, tato ustanovení určují povinnosti hospodářských subjektů v dodavatelském řetězci a příslušných orgánů pro dozor, zejména co se týče dozoru po uvedení na trh a kontroly produktů vstupujících na trh Evropské unie. Zároveň se e, zpřísňují požadavky na subjekty a organizace, na něž mohou členské státy e, delegovat některé úkoly v oblasti posuzování, aby byly zajištěny rovné podmínky pro všechny a zamezilo se narušení hospodářské soutěže. Zároveň e, probíhá rozsáhlé slaďování pro technickou harmonizaci na Eh, radě. Především se to týká tedy návrhu nařízení o schvalování a dozoru nad trhem vozidel kategorie L což jsou lehká vozidla a motocykly, a to také vysvětluje vysoké množství pozměňovacích návrhů v návrhu této zprávy. Za další eh, se to hovoří o přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla. Tento postup je v současné době velmi mm, složitý to je z velké části způsobeno rostoucím počtem elektronických součástek, které nelze jaksi opravit tradičně mechanicky, ale pouze na základě konkrétních informací o elektronické výbavě vozidel. Tudíž mají-li vozidla Eh, správně opravována a udržována, je klíčové zajistit neomezený a nediskriminační přístup k těmto informacím, což v současné době neplatí. Výrobci traktorů v současné době používají systém, který je z velké části založen na uzavírání exkluzivních dohod mezi výrobci a autorizovanými obchodními zástupci a opravnami tyto exkluzivní dohody možná přímo nejsou v rozporu s právem hospodářské soutěže, ale je potřeba se nad tím zamyslet eh, dlouhodobě a položit si otázku, zda eh, vynětí přístupu k informacím o opravách a udržbě správních předpisů pro schvalování typu eh, by mohlo vést z dlouhodobého hlediska k vytlačení nezávislých opraven z trhu. Některé opravny také existují v jakýchsi odlehlých oblastech, eh, v některých částech EU. Eh, ty často provádějí naléhavé mm, poruchy či drobné poruchy. Přístup k informacím o opravách a údržbě má velký hospodářský význam kvůli značnému podílu na zisku z poprodejního trhu a je důležité, aby to bylo dosaženo rovnováhy aby se vyvážely zájmy obou stran výrobců a nezávislých provozovatelů. Spravodaj je přesvědčen, že je v této oblasti nutné nalézt správnou rovnováhu a celený způsob, který zajistí přístup k technickým informacím, zohlední ochranu spotřebitele, spravedlivou hospodářskou soutěž, bezpečnost a problematiku životního prostředí a práva duševního vlastnictví. Dále pojízdné stroje tady komise do svého návrhu začlenuje novou kategorii vozidel, takzvaná, takzvané nesilniční pojízdné stroje. Otázka je, zda o schválení typu se bude, bude spadat pod toto nařízení či pod vnitrostátní legislativu. K tomu jsme měli velmi dlouhou diskuzi. My se domníváme, že tento návrh eh, vyčlenění kategorie EU působnosti nařízení je eh, vhodný, ale komise tedy musí proskoumat všechny aspekty eh, tohoto vyčlenění a předložit nahrazující příslušnou legislativu. Poslední bod se týká užitkových terénních vozidel a vozidel side by side. Eh, tyto tyto druhy vozidel mají zvláštní užití v zemědělství a lesnictví a z tohoto důvodu by měly, být, eh, by měly spadat do působnosti této, tohoto nařízení. Eh, ta terénní vozidla se často používají také pro rekreační účely, ale e, ty konkrétní typy vozidel, které se používají v zemědělství a lesnictví, mají často specifické funkce a z tohoto důvodu by e, se ty, ta rekreační vozidla měla schvalovat e, podle směrnice pro vozidla kategorie L. A dále by si měla tedy zajistit eh, to, že splní všechny bezpečnostní požadavky. Já jsem také sledoval podrobně debatu o eh, vozidlech kategorie L a doufám, že se nám tedy podaří najít nějaké řešení, které zohlední specifické rysy těchto vozidel. V této věci se také těšíme na výsledky studie, které komise eh, kterou komisi, komise zadala a e, která by tady měla rozhodnout, která, která typy z těchto vozidel by se sem měly zahrnout. Spravodaj také předložil pozměňovací návrhy, které mají objasnit některé technické aspekty a zajistit větší soudržnost textu. Na závěr bych chtěl říct, že tento návrh zprávy se tedy snaží pokrýt klíčové problémy, které je v tomto návrhu nutné pečlivě zvážit. Eh, evidentně se jedná o velmi eh, důležitý návrh, eh, který je základem pro další produktivní debatu v tomto výboru. Já jsem otevřený všem připomínkám a reakcím kolegů. Lhuta pro podávání pozměňovacích návrhů je 27. září v poledne. Omlouvám se, pokud jsem mluvil příliš dlouho. Eh, ne, ne, ne, to, neomlouvejte se, my jsme očekávali, že ty body budete probírat poměrně důsledně, což jste přesně udělal, za to vám děkujeme. Je jasné, že jste strávil hodně času studií, eh, studiem tohoto tématu a jeho klíčových aspektů. Takže prvotní reakce od poslanců eh, k různým tématům, o kterých jste mluvil a i k jiným třeba, o kterých zatím kolega nemluvil. Pan Andrej Šváb je první a poté já a paní Rule a pak kdokoliv další, než bude pan Matně reagovat. Takže pan Šváb nejprve. E, děkuji vám, pane předsedo. E, děkuji a chci omluvit stínovou zpravodajku paní Šantory, která e, zde dnes nemůže být. Nicméně jsem rád, že zde mohu být já Faktem je, že důvod pro přepracování této směrnice je ten, že parlament se v tomto tématu velice silně angažuje. Chci vám, pane kolego, jménem stínové zpravodajky poděkovat za řešení mnoha eh, detailních otázek, které jsou velice záležité. Vítáme pokroky, kterých se ve zprávě dosáhlo v těch oblastech, které byly problematické. A vysoký počet pozměňovacích návrhů, které máme před sebou a které jsme očekávali, eh, znamenají, že v některých bodech ještě dojde ke změnám. Mluvilo se eh, o třech nebo čtyřech bodech. Jednak eh, dobrá spolupráce mezi spravodajem a stínovými spravodaji znamenala, že se dosáhlo dobrého pokroku. Eh, existovala snaha dosáhnout dobré informovanosti o daných sektorech v jednotlivých oblastech, což je velice důležité. Za další, souhlasíme s vámi v tom, že takzvaná kategorie U, to znamená ta pojízdná zařízení, eh, by měla i nadále zůstat mimo tuto směrnici protože eh, je potřeba k ním přistupovat trošičku jinak, eh, protože nepředstavují stejná rizika při užívání jako ty další stroje. Dále stínová zpravodajka je proto, aby takzvané zařízení ATV byla eh, do tohoto zahrnuta, jak to navrhuje zpravodaj. Pokud jde o kategorii L, zde je ještě otázka, co uděláme. Možná by do určité míry bylo možné tato vozidla zahrnout, ale ještě k tomu budou nejspíše pozměňovací návrhy. E, za další, pokud jde o otázku kapitoly 16, kde se mluví o tom, zda by traktory měly být e, brány jako zcela normální vozidla, osobní vozidla nebo jiná. E, konkrétně by mělo jít o určité rozdělení traktorů a jiných eh, motorových vozidel. Stínová zpravodajka se bude muset poradit s frakcí, nicméně eh, jednoznačně předloží eh, takové pozměňovací návrhy, aby traktory nebyly považovány za běžná motorová vozidla. Je potřeba udržet otevřené trhy zejména pro servisní střediska, jak už bylo řečeno, může to však znamenat problémy pro eh, různé ty sítě servisních míst, eh, které, která možná nebudou dostatečně personálně jinak vybavena zvládnout eh, opravy těchto vozidel. Těšíme se na další diskusy a na pokrok, kterého v tomto tématu jistě dosáhneme. Děkuji. Děkuji vám. Pan Domendes, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji za zprávu. Je to zpráva velice komplexní. Eh, mně se celé toto téma velice líbí, protože mně se vždy líbí takový ten evropštější přístup k věcem. Souhlasím eh, s tím, co říkal Andreas Schwab, že traktory by neměly podléhat stejným požadavkům jako například osobní auta. Ale myslím si, že pokud traktory budou jezdit po veřejných komunikacích, tak by minimálně z hlediska bezpečnostních požadavků měly být, eh, eh, měly být pojednávány stejně, jinak budou nebezpečné. Eh, vím, že všichni říkají, my s tím jezdíme pouze po poli nebo po lese, ale aby se tam dostali, musí nutně dříve nebo později na silnici věd. Takže minimálně z hlediska bezpečnostních požadavků to by mělo být stejné. To je, myslím, pozměňovací návrh 44, nepletuli se. Tam se mluví o registraci. Eh, ale já si nejsem jist, zase hovoří o registraci, která bude viditelná, eh, viditelná zvenčí. Eh, v některých zemích se hovoří o nějakém registračním čísle, registrační značce zvenku na šasí vozidla, ale jinde to tak není. Já si myslím, že toto bychom měli sjednotit tak, aby eh, se snadno nechalo ověřit, zda se jedná o eh, registrované vozidlo. Eh, byl by to tedy ten přístup, že vzadu na vozidle je viditelné registrační číslo. A poté, to je možná nejdůležitější, samozřejmě možná všichni řeknou, že toto není úkol pro nás, protože se jedná o eh, technickou zprávu. Eh, měli bychom se eh, také ptát po určitých bezpečnostních požadavcích na řidiče těchto zařízení. As, ale mělo by existovat alespoň nějaké minimum, což je samozřejmě úkol pro vlády jednotlivých členských států, ale myslím si, že by to bylo velice moudré, protože tato zařízení jsou stále větší a větší a za volantem sedí stále mladší a mladší lidé. 16-letí kluci a tak. Takže pokud hovoříme o bezpečnosti, je řidič jednou, jedním z nejzávažnějších faktorů. Děkuji vám za slovo. Děkuji, paní Rydle. Děkuji. Já bych chtěla panu zpravodaji také poděkovat. Je ohromující, jak intenzivně se tímto tématem eh, zabýval, jak jej zpracovával a přepracovával. Eh, na první pohled myslel opravdu na všechno, takže děkujeme mnohokrát, gratuluji. Eh, jsou to témata, je to, je to tedy téma, které mě leží na srdci, to je tady celá ta kategorie U, o tom už jsme hovořili spolu. E, jsou tu problémy s jinými e, regulačními opatřeními, která se velice těžce integrují a musím říct, že váš návrh považuji za velice chytrý, za velice nápomocný, e, také pokud jde o záležitosti těch vozidel quattro Eh, pokud jde o tu kategorii L, eh, samozřejmě eh, i, te, i zde s vámi souhlasím. Velice často se tato vozidla používají i mimo oblast zemědělství a tím pádem souhlasím s tím, aby pro ně platil, platili stejné požadavky na bezpečnost jako pro ostatní vozidla této kategorie, tedy kategorie L. Takže zde opět souhlasím Rovněž souhlasím tím, jak se snažíte toto celé na, eh, naroubovat na stávající strukturu, pokud jde o opravy záruční servis. Pokud jde o emise, musím se přiznat, že toto jsem neměla čas prostudovat dopodrobna, ale mám na první pohled dojem, že jste opravdu vyřešil všechno. Děkuji vám mnohokrát, respektuji to, co jste nám předložil. Děkuji. Eh, já tedy nyní Hovořím jako předseda, zároveň jako stínový zpravodaj. Vzhledem k tomu, že se jedná o technickou zprávu, musím říci, že je nezvyklé, aby eh, sám zpravodaj předložil takovýto veliký počet pozměňovacích návrhů. Eh, samozřejmě fakt, že komise Celkem jejich jich 293 těch pozměňovacích návrhů. Eh, komise se tímto bude eh, také eh, do značné míry zabývat. My všichni víme, že existují určité přesahy, pokud je o kategorizaci vozidel v této oblasti. To ví zejména kolega Šváb. A my jsme proto mm, budovali značný, značnou znalostní základnu pro to, abychom tato témata mohli řešit Myslím si, že jsme na komisi vyvinuli eh, dost velký tlak, aby vymysleli nějaká řešení a ehm, i vzhledem eh, k novým klimatologickým postupech jsme se odstli v situaci, kdy musíme být velice opatrní mm, v tom smyslu, že musíme zajistit, aby toto nařízení mělo takový rozsah, aby eh, zapříšnilo nějaké opravdové změny. Nesmíme příliš váhat, protože zatím zde existují pouze přesahy a pochybnosti o těchto přesa- přesazích. Eh, konec konců jedná se o harmonizační nařízení a proto se musíme zasadit o to, aby nevznikla žádná slepá místa, žádné smyčky, což je velice důležité. Pokud jde o opravy a údržbu, zde s vámi naprosto souhlasím. Na rozdíl od běžných motorových vozidel zde mluvíme o velice, velice širokém spektru technologií od těch nejjednodušších až po ty nejsložitější. A myslím si, že otázka, na kterou se musíme ptát, je, zda je ve všech případech naprosto nutné, aby každý jednotlivý detail technických aspektů vysoce komplexních elektronicky poháněných traktorů, eh, které mohou stát několik až desítek milionů korun, se musí eh, řešit když se podíváme například eh, ve srovnání se situací na, eh, na situaci ústrojů, které se používají v jiných klimatických podmínkách. K tomuto by nám, myslím, měl říct něco nějaký odborník, tak abychom nedělali zbytečnou práci, ale zároveň, abychom mohli aspoň trošku předjímat vývoj velice komplexních strojů v oblasti lesnictví a zemědělství, který jednoznačně eh, existuje. To znamená, chceme, aby toto nařízení bylo vhodné i pro budoucnost a tato témata musíme proto náležitě dořešit. Se základními principy tedy souhlasím, chci pouze zajistit to, aby se tato jedna podrobnost neopominula. Pokud jde o řešení regulačních požadavků eh, na stroje, které nejsou předmětem eh, tohoto nařízení, to znamená pojízdné stroje, to je něco, co nebylo řešeno již dlouhou dobu a situace v současnosti je naprosto nepřijatelná. V jednotlivých členských státech se situace diametrálně liší. Já si myslím, že by však její řešení bylo poměrně jednoduché, pokud se najde nějaké chytré znění. A myslím si, že to, co jste navrhl vy, je možná snad to nejideálnější, co můžeme v tuto chvíli dělat. Souhlasím proto s postupem, který navrhujete, tedy konkrétně s vyloučením eh, těchto mobilních strojů, ale zároveň, že požádáme komisi, aby eh, toto vyřešila s výrobci těchto strojů. Pokud jde o terénní vozidla, zde dochází jednoznačně k přesahu. Eh, je dobré, že o tomto hovoříme zároveň se zprávou pana Van de Kampa, který zároveň přišel, což je výborné. Jsme rádi, že to slyšíte. To je věc, která mě leží na srdci. Já jsem eh, předložil několik pozměňovacích návrhů, návrhů ke zprávě pana Van de Kampa, které, podle kterých by se vytvořila separátní subkategorie pro ty takzvané čtyřkolky. Eh, já předesílám, že, existuje něk- že existují různé charakteristiky eh, těchto strojů, které se používají pro profesionální lesnickou a zemědělskou práci. Eh, a které eh, tyto stroje odlišují od strojů, které se používají na komunikacích, protože ty požadavky jsou jiné. A je nutné zajistit, aby výrobci, kteří vyrábí díly zejména konkrétně pro segment off-road, nebyli znevýhodněni. Eh, protože požadavky na vozidla pro použití na silnicích, na komunikacích nemusí být dostačující pro vozidla, která se používají mimo komunikace například věci jako diferenciály a takové věci. A já si myslím, že tohoto opět můžeme dosáhnout nějakou rozumnou formulací eh, v zprávě pana Van de Kampa. Nyní máme příležitost požádat komisi, vyzvat komisi, aby s námi spolupracovala, aby spolupracovala i s výrobci, tak abychom dosáhli toho, co chceme, tedy zejména dosažení těch cílů bezpečnosti a šetrnosti k životnímu prostředí, bez toho, že bychom konkrétně předepsali jedno technické řešení, které by mohlo znevýhodnit jednotlivé výrobce, pokud je o adaptabilitu nebo eh, použitelnost eh, čtyřkolových vozidel v segmentu off-road. To jsou, myslím, všechny hlavní body, které jsem chtěl zmínit jako stínový zpravodaj a tím pádem teď otevřu e, rozpravu pro ostatní poslance. Nevidím, jestli se někdo chce zapojit. Nikdo? Nikoho nevidím. Paní Fálet? A, pardon, to mi připomíná, chci přivítat eh, kolegy z Richard Miller Schule z Fuldy. Vítáme vás eh, zde na naší rozpravě, krátké rozpravě o traktorech a motorových vozidlech. Doufám, že vás bude zajímat. A teď pan Matino. Chcete reagovat? Co říkal pan Pansary, prosím? Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, dobré odpoledne. E, díky, že jste dali komisi příležitost provést prvotní komentáře. Chceme poděkovat panu Pancerimu za práci, kterou odvedl. Hovoříme o technických věcech. Je to téma velice složité a upřímně řečeno e, si myslíme, že jeho návrh zprávy pokrývá úplně všechno, co jsme chtěli řešit. Stručně řečeno, začnu tím, co, eh, co, s čím souhlasíme, i pokud jde o ten přístup. Ještě než začnu, chci říci, že vítáme to, že zpravodaj zohlednil všechny nejzásadnější body legislativy pro sledování trhu a začlenili do návrhu svého. Je to dokument, který je v souladu s ostatními eh, řešenými dokumenty. Já si myslím, že je důležité posílit dohled nad trhem a koordinovat aktivity v tomto smyslu v členských státech. Z tohoto hlediska proto chceme výslovně poděkovat panu zpravodaji za to, že toto neopomenul. Dále, pokud jde o přístup k pojízdným strojům a strojům ATV, Záležitosti, které jsou před námi, jsou, myslím, zpracovány velice dobře. Pokud jde o pojízdné stroje, takzvané kategorie U, eh, nové studie je, že jsme se v návrhu rozhodli umožnit výrobcům, pokud si to výrobce sám zvolí, používat ustanovení eh, té navrhované směrnice ohledně bezpečnosti na komunikacích, ale chceme to udělat pouze pro ty stroje, které mají být používány v zemědělství a v lesnictví. Ne v celém tom segmentu eh, mobilních strojů, eh, pojízdných strojů kategorie U. Eh, opět, i toto zpravodaj velice dobře zpracoval. Myslím si proto, že ten přístup, který navrhuje, to znamená ten, že požádáme komisi, aby se tímto jaksi koherentněji zabývala, je přijatelný. Pokud jde o vozidla ATV, i zde mohu potvrdit, že nadále spolupracujeme za účelem získání co nejvyššího možného objemu relevantních informací, které nám pomohou vyřešit toto dilema pokrytí jednotlivých kategorií Uvědomujeme si samozřejmě, že existuje řada vozidel ATV, která jsou velice specifická, jsou specificky eh, navržena a prodávána pro práci eh, na polích a která nejsou ehm, cílena na segment eh, volnočasových aktivit. Pane předsedo, vy jste Eh, ve svém návrhu eh, řekl mnoho. Já si myslím, že i váš návrh by byl dobrou cestou vpřed, jenom aby to bylo úplně jasné. Eh, jeden směr, který minimálně stojí za, za zkoumání, je zda by všechny, všechna vozidla ATV nemohla spadat do, do kategorie L, přičemž by se pro ně zavedly konkrétní požadavky Eh, nějaké subkategorie, dejme tomu eh, stroje pro použití v zemědělství. To je jednoznačně možnost, která si zaslouží naši pozornost. Eh, konkrétně u některých kategorií vozidel ATV, jmenovitě vozidla side by side, by toto stálo za úvahu. My máme v komisi právě probíhající studii, která vyskoumá další možnosti. Pokud jde o opravy, a servis. Zde bych chtěl potvrdit, že z, ze strany komise si plně uvědomujeme zvláštní situaci v oblasti traktorů a lesnických zemědělských strojů. Pro nás je důležité eh, zachovat princip eh, inkluze informací v legislativě, Eh, jednoznačně jsme připraveni eh, provést, abych tak řekl, jemné nastavení eh, jednotlivých ustanovení tak, aby tato vyhovovala segmentu traktoru, jak navrhuje pan zpravodaj. Rádi se tímto tématem budeme zabývat ještě více dopodrobna, abychom lépe mohli splnit potřeby zemědělských traktorů. A nakonec, pane předsedo, Eh, to je takové delikátní téma toho přesahu s tou směrnicí o strojích. Eh, bereme na vědomí eh, to, že vy a pan Šváb jste velice zkušení v této oblasti. Chci připomenout, že v roce 2006 se instituce zavázaly vyhnout se přesahům mezi těmito dvěma legislativními dokumenty. Nicméně ten návrh, který před námi dnes leží, není Eh, není koncem cesty, abych tak řekl, je, jsme spíše někde uprostřed. Protože eh, návrh komise, který byl již minulý rok přijat, eh, obsahoval legislativu o schválení typu, kde existuje však několik rizik, která jsou tak závažná, že se o nich i nadále hovoří. To je těch známých šest rizik, Eh, kvůli kterým musíme finalizovat evropské normy a evropské eh, a práce evropských normalizačních institucí byla dokončena teprve v nedávné době a proto jsme eh, předložili pozměňovací, pozměněnou verzi schválení typu pro traktory. Takže lze říci, že ten přesah svých už neexistuje. Stále jsme však přesvědčeni o tom, že je nutné zajistit, aby sada požadavků pro schválení typu byla co nejaktuálnější a proto jsme proto jsme eh, připraveni a eh, už dnes vám můžu říci, že jsme na 14. září zorganizovali neformální pracovní skupinu, která funguje v rámci pracovní skupiny pro zemědělské traktory a která má za úkol konkrétně analyzovat a zhodnotit požadavky na bezpečnost konkrétně pro, eh, pokud jde o bezpečnost při práci a ochranu zdraví při práci. Eh, a jak už řekl pan zpravodaj velice dobře, jsme přesvědčeni, že eh, v tomto nařízení které je takovým rámcem pro eh, následnou legislativu, musíme být velice pozorní. Musíme stanovit správný kontext tak, aby komise eh, v rámci aktu přenesené, eh, přenesené pravomoci mohla řešit ta správná témata. Nechceme pouze vzít a převzít eh, rizika, o kterých už víme ve směrnici o strojích, to by nebyl správný přístup. Musíme však stanovit eh, náležité požadavky pro schvalování typu. Je tím pádem potřeba definovat konkrétní technické požadavky, které musí být v legislativě zahrnuty. A to je pro nás velice důležité. Zabýváme se tím proto velice aktivně. Jsme eh, připraveni toto téma znovu otevřít a analyzovat. Eh, momentálně probíhá studie eh, jednotlivých vozidel a požadavků na bezpečnost, tak abychom získali konkrétní informace a byli připraveni pak na práci jako takovou. Pokud jde o práci v rámci legislativy o schvalování typu, jsme připraveni aktualizovat všechny požadavky podle toho, jak to bude žádoucí. Eh, myslím si, že bychom měli být trošku opatrní eh, s tím, kdybychom chtěli plně zahrnout celou tu sadu eh, aktuálních požadavků. Myslím si, že to by v rámci aktuální legislativy pro schvalování typu nemuselo dobře fungovat. Děkuji. Děkuji za vyčerpávající reakci a za komentáře k našim vyjádřením. A nyní tedy podstoupíme k schvalování. Pane Pancery, chcete zareagovat na některá vyjádření pana Matino a chcete také se zmínit o harmonogramu pro návrh. Máte slovo. Děkuji. Velmi stručně. Nejdříve vám děkuji všem stínovým zpravodajům i zástupci komise za vaše vyjádření a stanoviska k práci, kterou provádíme. Souhlasím s celou řadou z vás. Vydali jsme se po určité cestě a přejeme si, aby existovala vysoká míra bezpečnosti práce, bezpečnosti na komunikacích, chceme chránit životní prostředí a také dodržovat zásady vnitřního trhu. A abychom mohli dodržovat tyto zásady, je zásadní, zavést eh, homologační proces pro celou Evropskou unii pro všechny jednotlivé kategorie vozidel. A je třeba vzít eh, v úvahu hledisko nákladů a užitku, aby malé a střední podniky mohly čerpat veškeré výhody z tohoto procesu. Chtěl jsem vám sdělit dvě věci. Souhlasím s vámi, pane předsedo, musíme nalézt eh, správnou rovnováhu mezi přesahem se směrnicí o strojích a musíme také vyvinout tlak, aby se nám podařilo vytvořit eh, koherentnější, vyváženější rámec. Tady je eh, dobré upozornit na tato témata a chci říci, že poznámky komise se ubírají tímto směrem. Pokud jde o terénní vozidla, v naší zprávě jsme naznačili určité možné postupy, ale souhlasím s vámi, když eh, uvádíte, To je, že my můžeme následovat váš návrh, abychom našli přiměřené řešení. Očekávám příspěvky stínových zpravodajů a připomínám, že termín pro pozměňovací návrhy je 27.9. v pravé poledne. A do té doby jsem připraven s vámi hovořit, kdokoliv to bude přát. Děkuji. Tedy pokud jde o harmonogram, já se k tomu vrátím. Pro pozměnce návrhy termín 27.9. v pravé poledne. Dále projednáme tyto návrhy 17. 10. hlasování ve výboru 27. listopadu a vypadá to na plenárku v únoru 2012. Zatím to není zcela jisté. Vyhovuje vám to, pokud je o harmonogram, pane zpravodaji? A komisi také. Dobrá. Děkuji vám mnohokrát za vaši práci. A přesně čas eh, postoupíme k druhému schvalovacímu kolu, schvalování a dozor nad trhem dvoukolových nebo tříkolových vozitel a čtyřkolek. Spravodaj pan Van de Kamp měl mnoho práce, jezdil na motorce celé léto a také zpracoval pozměňovací návrhy. Měli jsme již jednu diskusi na to téma a když jsme připravili hlasování 6. října, takže nyní vám dám slovo, abyste nám řekli poslední novinky jak se rýsují případné kompromisy a potom vyslechneme stínové zpravodaje. Nevidím eh, paní Westphal, pan Manders je zde, paní Růr je tady, já jsem taky tady. Paní Steller, vy to máte na starosti. Také máte ráda motorky, že jo? Takže paní Steller přijela na motorce. Pane Vandekam, řekněte nám, o svých cestách v srpnu. A pan Matino zareaguje. To je samozřejmé. Pane Van de Kampe. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Doufám, že jste strávili skvělé prázdniny, ale váš úvod je pro mě trošku nepříjemný, protože pokud eh, moje motorka měla ABS, tak bych se minulé úterý neocitl na zemi a jsem nyní zraněn. Je to vzácné, ale stává se to. Nemám problémy s hlavou, ale spíše s dolními končetinami. Druhá věc. Na anglických eh, internetových stránkách je uvedeno, že jsem eh, motocyklistou první třídy. Já jsem hlavně europoslancem a podle pozměňovacích návrhu je vidět, že já zdůrazňuji ten druhý aspekt. Jako europoslance jsem na správné cestě, ale nikoli ještě jako motorkář. Takže mluvme vážně, pane předsedo. Já jsem využil letošní léto, abych eh, proskomal pozměňovací návrhy je tu celá řada věcí, které jsou jasnější, vidím vazby mezi jednotlivými prvky. A také jsem si uvědomil letos v létě, že bude velmi obtížné uzavřít kompromisní návrhy, protože tu jsou tři jasné proudy v našem výboru. Za prvé proud Van de Kamp, to je ten hlavní proud, který je většinový, má nejvíce hlasů. Potom je tu trend růle Westfál nalevo od středu, ale nemají většinu. A potom je tu další směr Malcolm Harbour, který je napravo od středu a také nemá většinu. Tak to bude těžké. Vzhledem k tomu, že já se soustředím na můj vlastní proud mluvme vážně. Pozměňovací návrhy jsou si velmi vzdáleny. Proběhlo jednání koordina- stínových koordinátorů, což má být na prvním Štrasburku v září. A předtím pošlu notu stínovým stranům a řeknu jim, co je možné a co není. Podívejme se na podrobnosti. To, co říkal pan Panzery, ATV. terénní vozidla. Je pravda, že japonský promysl mi zaslal návrhy, které by měly být kompromisní, já se pokusím to zapracovat, ale znamená to také, že v části pana Panzeryho je třeba převzít řadu věcí. A to také říkám těm, kteří naslouchají. Měli bychom dospět ke kompromisu vaše vlastní návrhy zde sehrávají určitou roli. Potom palubní diagnostika. Tady byly některé věci předloženy a to můžeme kombinovat. Paní Westphal zachází velmi daleko, chce za každou cenu zavést eh, diagnostický systém na každou i sebe menší motorku. A tady můžeme nalézt kompromis, ale obtížnější je otázka emisí. Paní Hruda a Westphal to berou mnohem přísněji a vy zřejmě inspirován britskou vládou, která rovněž provedla analýzu nákladu a užitku, pokud je o emise, tak vy, vy jste proti některým požadavkům v oblasti emisí. A tak já nevím, jak nalézt kompromis. Pane předsedo, čtvrtý bod. To je ta část, která se týká elektrokol. Paní Růle předložila několik pozměňovacích návrhů, ale taky se tu neobjevila většina. A komentáře komise nás příliš nepodpořili nedostáváme se ven z té slepé uličky. Komise trvá na svém stanovisku, pokud je o technické charakteristiky elektrokol. Uvidíme, co bude možné. Co se týče harmonogramu, o tom jsem mluvil stručně, u emisí a i u dalších věcí podíváme se, co bude možné, ale to není ten největší problém. A konečně zkoušky trvanlivosti, tedy motorky, které najedou 50 tisíc kilometrů. A potom bude otázkou, jak zajistit takovou trvanlivost, životnost u motorek. Existuje tzv. California test, ale komise volí jinou cestu, takže to je těch pět hlavních bodů mé zprávy. Tedy terénní vozidla, emise, elektrokola, harmonogram, a trvanlivost, životnost vozidel. Během 20 či 30 minut bychom se měli pokusit projednat, jaké jsou možnosti u těchto poznacích návrhů. Děkuji. Já myslím, že máme dost času, abychom to mohli probrat. Ale pokud se nepletu, vy jste nemluvil o ABS, o rozdílných názorech na eh, protiblokovacím systému. Nerozumím, co máte na mysli. Co chcete říci? Myslíte si, že bychom měli postoupit dále? Já jsem to dobře nepochopil. Myslím, že byly určité rozpory okolo ABS. Podporujete stanovisko komise. A myslím, že se to neuvedl jako jeden ze sporných bodů. Ano, ano, to jsem zapomněl. Existují různé věci, které se točí kolem ABS a CBS. Na jedné straně je tu směř, směřování SAD, kteří si přejí takový tvrdý postup, tedy více dvoustopých vozidel s ABS a jiní to chtějí rušit a já budu tak někde uprostřed. A budu podporovat eh, návrh komise v celé řadě otázek. Tak eh, první kolo komentářů, takže potom vyslechneme komisi a vy se vrátíte ke slovu. Paní Styler. Děkuji, pane předsedo omlouvám se za kolegyně paní Festfal, která za to odpovídá. A ona se vám skutečně omlouvá a požádala mě, abych eh, zprostředkovala komentáře paní Westfal. Otázku, kterou, kterou chce paní Westfal zdůraznit, je, že, že byly předloženy návrhy, aby ABS bylo povinné pro všechna dvoukolá vozidla od roku 2015 a s objemem menším ne 50 eh, krychlových centimetrů. Ty, tato vozidla by měla být vyloučena, což jsou mopedy a podobná vozidla. My jsme se snažili získat podporu, proto aby bylo možné snížit tady počet těchto vozidel. A je jasné, že materiálové náklady a že tyto náklady jsou skutečně velmi vysoké a je tu nepřímá souvislost, pokud jde o účinky, a to je prohlášení paní Westfal a tolik, který vám chtěla paní Westfal sdělit. Jiné aspekty nechtěla zmínit. Prozatím. Pan Manders. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat panu Van de Kampovi za odvedenou práci. ABS a emise. To jsou věci nesmírně technické. Tady nechám mluvit odborníky. Motorky mají být bezpečné. A proto je důležité, abychom udělali všechno pro to, aby bezpečné byly. Zatím tomu tak není a domnívám se, že to je pozitivní. Kolega Rochefort předložil pozitivní návrh v tomto směru. Je dobré, aby řidič, a to se týká i traktoru a lesnických vozidel, tedy řidič by měl být základním prvkem bezpečnosti. A pan Van de Kamp by měl asi jezdit na kolce, protože pokud on padá se svými zkušenostmi, tak je jasné, že motorky by měly být bezpečnější. Já se soustředím na bezpečnost. A myslím, že nepatřím do těch kategorií, o kterých hovořil pan Van de Kamp. Střed, levý střed nebo pravý střed, nevím, jestli jsem v táboře pana Van de Kampa nebo ne ale určitě díky jeho poznámkám pan Van de Kamp říká nepřímo, že poznávací návrhy, které jsem předložil, že vlastně podpoří taky. Ano, myslím, že jsme se skutečně dotkli těchto aspektů. Asi podporuji linii Van de Kamp, pokud je o brzdové systémy a tady bychom měli mít eh, vyvážený přístup, dosáhnout maximální dopad pro bezpečnost a také proto, že celý charakter skutrů a podobných vozidel, a já už jsem o tom hovořil, je úplně odlišný, pokud jde o pozici eh, jezdce, těžiště a podobně. A význam ABS je zde zcela odlišný a vy jste měl nešťastnou zkušenost na motorce, ale vysoce výkonné skutry, to je otázka odlišná a tam to dělítko, je, pokud je o výkon na rychlost, je velmi důležité. A je, pokud je o brzdové systémy a ty návrhy, které, které zvyšují výkonnost brzdových systémů skutrů za všech okolností a ne pouze u nouzového brzdění. A vzhledem k tomu, že existují neskušení jezdci ve městě, v zlepšení brzných eh, vlastností je skutečně něco velmi cené. A, a možná je třeba také tedy zvýšit nouzové brzdění. Ale vedle toho mohou fungovat tedy i zdokonalé brzdové systémy. A nevím, jestli pan Westphal vzala v úvahu uh, tuto věc, ale o tom můžeme možná jednat příští týden. Mám některé praktické poznámky k tomu, co jsem navrhoval u emisí. Já chci zdůraznit, že se to netýká toho, že bych byl proti zlepšením, která jsou navržena, pokud jde o výkonnost z hlediska emisí u těchto vozidel. Myslím, že to je třeba zlepšit. A také veškeré zkoušky a testy v tomto směru při provozu jsou eh, důležité. A já jsem se na této věci obrátil přímo na komisi. Eh, já jsem dostal informace také od eh, expertů britské vlády, ale v některých aspektech ne, například využití palubní diagnostiky u velmi malých eh, vozidel, velmi malých motorek, eh, eh, relativní zvýšení výkonnosti z hlediska nákladů nebylo dostatečně analyzováno a můžeme očekávat, že zlepšení výkonnosti u emisí u poměrně malých vozidel, které produkují nízké objemy emisí, mohou být skutečně eh, analyzovány lidská účinnosti a to není zahrnuto podle mých informací v eh, návrhu komise. A pokud mě komise přesvědčí, že se tady pletu, a pokud je o odpařujících se emisí z palivových systémů těchto vozidel, tam také nedochází ke zvláštnímu riziku a ty náklady jsou značné, pokud je o ta malá, malé motorky, malá vozidla. Takže z hlediska lepší regulace tady si nemyslím, že by docházelo k zlepšení emisí touto cestou. A my nechceme tvrdit, že chceme zlepšit emisní výkonnost za každou cenu, bez ohledu na náklady. Je to složitá otázka a některé věci jsou skutečně efektivnější, účinnější než jiné. A proto jsem se na tyto věci díval takto. Konečně pokud jde o užitková čtyřkolová vozidla, tam jsem se k tomu vyjádřil už v té předcházející debatě o traktorech. To je věc, kterou bychom měli vyřešit, pokud možno rozumně, je mi jasné, a myslím i dalším, kteří o tom mluvili, že strojírenské charakteristiky lehkých vozidel, která jsou zamýšlena pro profesionální využití a mají odlišné funkční charakteristiky od vozidel, která jsou silniční, která jezdí významně e, rychleji na hladkém povrchu a mají prostě jiné funkční charakteristiky. A věřím, že toto je východisko, na kterém se asi všichni shodneme. A pokud s námi bude souhlasit i komise, tak myslím, že musíme nalézt eh, cestu zahrnutím zprávy pana Panzeryho a také zahrnutím zprávy pana Van de Kampa. A ta kritéria, která uvádím ve svém posledním návrhu o konkrétních technických charakteristikách profesionálně využívaným komerčním vozidlům, kde se odlišují diferenciály a kde jsou jiné charakteristiky oproti silničním terénním vozidlům. Tedy toto je východisko, které nás dovede tedy k eh, řešení. A toto je můj příspěvek jako to stínového zpravodaje. Chce se k tomu někdo vrátit? Paní Rüle, ano, děkuji. Já jsem také stínová zpravodajka, panu Vande Kampovi rozumím. Eh, chci říci jasně, že eh, mé návrhy se odlišují od návrhu paní Westphal, Toho jste si, pane Vande Kampe, doufám všiml. Eh, těžiště mých návrhů nespočívá v tom, že bychom zahrnovali mopedy, pokud jde o ABS, do stejné kategorie na ty silné motorky. Mně jde hlavně o ta elektrokola. Já jsem názoru toho, že je nesmysl posuzovat výkon motorek eh, jenom podle, podle moto, výkonu motoru, protože eh, počet elektrokol eh, bude neustále stoupat, budou je užívat starší lidé, handicapovaní lidé a tak dále. A to jsou konec konců vozidla, která se pohybují maximální omezenou rychlostí, takže e, toto odvozovat od výkonnosti motoru je nesmysl. E, měli bychom proto e, diskutovat, zda existují ještě jiné, jiná možná měřítka měření tohoto, zejména pokud jde o tři a čtyřkolová vozidla a elektromobilitu protože pokud je všechny budeme nutit eh, a zařazovat je do eh, stejných kategorií jako vozidla, tak vývoj trhu jenom zkomplikujeme. Eh, proto si myslím, že e, tato směrnice nezohledňuje nové trhy, nové možnosti a navrhovala bych, abychom vytvořili, když ne e, nové znění, tak alespoň nějakou, nějaký přechodný režim, tak, abychom mohli mít k dispozici nějaké přechodné řešení, o kterém samozřejmě musíme ale ještě diskutovat. E, za další, v čem se liším od pana Van de Kampa, pokud jde o a to, to eh, zde mám eh, názory pro eh, odborníků z různých segmentů průmyslu, kteří říkají, že technické možnosti existují pro snížení emisí těchto, těchto vozidel. Myslím si, že bychom se měli zasadit o to, aby se tyto technologie prosadily, aby byly rentabilní, aby se dosáhlo potřebného snížení emisí, protože když se o to zasadíme my, tak se i trhy zasadí o to, aby se emise snížily. Je jasné, že v některých otázkách, pokud jde o emise, zacházím třeba možná moc daleko podle vašeho názoru, ale eh, jak doufám, i vaše pozice se ještě trošičku změní. Eh, v oblasti emisí minimálně je ještě veliký potenciál. Pokud jde o harmonogram, tam vás podporuji. Pokud jde o ABS, tam vás také podporuji. Pokud jde o palubní diagnostiku, eh, tam žádné konflikty také nejsou. Jde pouze o ta elektrokola a o ty emise. Dobrá, děkuji. Ještě jiní stínoví zpravodajové se k tomu chtějí vyjádřit? Já souhlasím ohledně elektrokol s paní Rujule, mimochodem. Pan Manders. Děkuji vám, pane předsedo. Mě eh, trošičku zklamalo eh, to, co říkal pan Van de Kamp. Eh, je to poprvé, co jsem něco takového eh, slyšel, upřímně řečeno. Četl jsem ty pozměňovací návrhy a myslím si, že je zde eh, ještě mnoho prostoru pro vytváření kompromisních návrhů. Eh, Musel jsem to prostě říci. Doufám, že Vim je připraven na boj o kompromisy. Eh, no, děkuji vám. Já si myslím, že to příští týden vypadá, nebo respektive Štrasburku vypadá na hodně tvrdou debatu. Poslechneme si ještě, co má eh, pro nás pan Matinu, protože i on třeba předloží nějaké návrhy na kompromis. Prosím, máte slovo. Děkuji vám ještě jednou, pane předsedo. Eh, děkuji pane Van de Kampe, děkuji stínový zpravodajové. My jsme si tento návrh samozřejmě s velkým zájmem četli. Chci vám pogratulovat předně za to, jakou práci jste odvedli. Je to opět velice technické téma, ale jak jste vy sám říkal, eh, velký počet pozměňovacích návrhů jdou úplně opačnými směry a celkově vzato, myslím si, že už jsem to řekl, ale, už, ale řeknu to radši ještě jednou, eh, jsem velice rád, že to tak je, protože je vidět, že eh, se řeší různé možnosti, eh, analyzují se náklady na různá řešení a to je jednoznačně přínosné. Takže moje první poznámka je, že celkově vzato jsem rád, že takováto diskuse probíhá nechci obhajovat eh, ty návrhy, které předložila komise, ale eh, možná bych trošku nastínil to, co si o tomto myslíme. Začneme tím nejsložitějším a to je, eh, to, jsou, to je celé to téma požadavku na ochranu životního prostředí. V této oblasti bereme na vědomí, že existují různé návrhy na snížení respektive na prodloužení celého harmonogramu a na přepracování jednotlivých kroků. A zde bych rád e, i nadále obhajoval fakt, že náš přístup těmi třemi kroky je podle našeho názoru správný kompromis. Celkovým cílem, a na to bychom neměli zapomenout, e, se chceme e, vyhnout zhoršení emisí CO2 a uhlovodíků. Studie potvrzují, že pokud nebudeme efektivně jednat, tak se podíl, celkový podíl emisí eh, z, z, eh, se silničních vozidel bude nadále dramaticky zvyšovat, což je špatně. Takže ten tříkrokový přístup, ambicioznější přístup, je velice pečlivě zvolen a myslíme si, že přináší to nejlepší řešení. Eh, další prvky, které s tímto tématem poněkud souvisí, zmiňoval i zpravodaj, zmiňoval jste i vy, pane předsedo. Eh, palubní diagnostika, opět i zde eh, mohu potvrdit, že tímto se studie explicitně nezabývala. My jsme sledovali samozřejmě tu studii prováděnou britskou vládou. Eh, myslíme si, že i v ní existuje několik nedostatků, ale stručně řečeno, dnes chci říct tolik, že my jsme toho názoru, že náš přístup, který pojí několik základních požadavků s dlouhým časovým rámcem na jejich provádění, opravdu nejlépe řeší problémy všech výrobců různých kategorií produktů. E, náš návrh e, začíná požadavky od roku 2017, pokud jde o mopedy a pokud jde o motokola, tam hovoříme až o roku 2021, takže je to rámec opravdu dlouhý a chci znovu zopakovat, že žádáme pouze standardizaci eh, elektrické diagnostiky. A tak mimochodem, elektrovozidla eh, jsou z těchto environmentálních kritérií zcela vyčleněna. Takže jde nám opravdu pouze o ta naprosto základní o ty naprosto základní charakteristiky diagnostických funkcí. S tím souvisí celá ta diskuse o životnosti a emisích a, a výparových emisích. E, ano, i zde je celý ten nákladový aspekt, který se musí velice pečlivě zvážit. Zde se zaměřujeme na to, a to bych chtěl zdůraznit, že naším cílem je, že životnostní testy se musí provádět e, Eh, ve skutečných eh, autentických situacích. Nesmí to být pouze papírové cvičení, které se udělá na základě nějakého arbitrárního zlepšení v dané oblasti. Takže eh, tady samozřejmě jsme připraveni vyslechnout si názory kolegů a případně upravit například ty limity pro zkoušky, pro testy životnosti na druhou stranu, ale uvedu příklad. Slyšel jsem, že v Americe je takový přístup, který by pro naši situaci nebyl eh, použitelný, protože když se podíváme na situaci vozidel na trhu, tak eh, eh, vozidel, která, která jsou v oběhu na trhu, tak ta situace je diametrálně odlišná v Evropské unii a v USA. My máme velký počet mopedů, a to zkrátka nelze porovnávat. Takže tolik k emisím. E, rád poznamenávám, že klíčem k, bezpe- k těm bezpečnostním aspektům ABS, CBS, e, takže jsem rád, že zde podporujete náš návrh. E, opět jenom velice rychle připomněl bych, že jsme se snažili velice pečlivě dosáhnout dobré rovnováhy mezi te- použitými technologiemi a náklady na vyšší bezpečnostní cíle, kterých chceme dosáhnout. Pokud jde o protizásahová opatření na vozidlech, zde bych podpořil názor pana zpravodaje. Měli bychom skutečně být velice opatrní a provést důkladnou eh, finanční analýzu Momentálně u nás probíhá hledání nejlepšího řešení takovýchto protizásahových opatření. A tím se dostáváme k dalšímu klíčovému prvku. Zbývají nám tuším dva. Eh, diagnostika ne, to už jsem říkal. Rozsah a kategorizace a celá ta záležitost těch elektrokol. Pokud vím, Existuje celá řada pokusů stanovit parametry jiné kvalifikace tohoto typu kol. Chceme zdůraznit jako komise, že je velice důležité, eh, pokud jde o ty dodatečné parametry, je důležité zachovat ty výkonová, ta výkonová omezení jako parametry klíčové, protože dochází k častému zneužívání a to, to nemusíme být žádný žádný ultravědec, abychom to poznali. Zneužívat to propojení mezi výkonem a bezpečností a rychlostí. Eh, já teď nehovořím pouze o absolutní rychlosti, já hovořím o diferenciálu rychlostí mezi jedním a druhým vozidlem na silnici. Takže klasifikace eh, těchto rychlostí by bylo možné nahlížet i z hlediska toho, jaký je rozdíl mezi rychlostmi chodce a tohoto typu vozidla. To je také velice důležitý parametr. Takže eh, já bych prosil, abychom rychlosti i výkon zachovali jako klíčové indikátory. Mluvám se, pane předsedo, jestli hovořím již moc dlouho, ale myslím si, že jsem snad pokryl všechny ty aspekty, které byly zmíněny panem zpravodajem a stínovými zpravodaji. Pokud jsem samozřejmě na něco zapomněl, nebo pokud potřebujete, abych něco ještě rozvedl, rád, tak učiním. Ještě ATV, eh, teď jsem si vzpomněl, eh, už jsem říkal, že i zde jsme velice otevření, probíhá studie konkrétních kategorií a eh, jak jsem řekl, jsme připraveni návrhy přepracovat ale e, vy, jak jste, pane předsedo, už nastínil, e, zdá se, že návrh, který je před námi, bude přijatelný pro všechny. Děkuji vám za slovo. Dobrá, děkujeme. E, to nám, myslím, velice prospělo. Celá ta rozprava byla velice plodná a posunuli jsme se o významný kus správným směrem. Stínoví zpravodajové budou i nadále spolupracovat se zpravodaji během příštích několika týdnů. Já jsem si naprosto jist, že můžeme pro hlasování připravit dobrý balíček, ačkoliv třeba všichni nebudou souhlasit se vším, co bude před námi. Pane Van de Kampe, chcete to nějak schrnout? Ano, děkuji vám, pane předsedo. Já, když dovolíte, ještě chviličku budu hovořit a trošičku to rozvedlu. Paní Styler tady sice není, ale eh, přece jenom eh, to, co jste říkali k ABS a CBS, eh, já bych se ještě přeptal, jestli jsem to pochopil správně. Paní Rule to také říkala. Paní Westphal je eh, velice daleko od jakéhokoliv kom- možného kompromisního řešení. To chci říct. Já nevím, jestli její přání budeme vůbec moci zohlednit. Co to, co říkal pan Manders, Eh, dnes jde o technickou eh, zprávu. Jde nám o dvoukolová vozidla. A v rámci tohoto nařízení eh, nelze, nelze hovořit pouze o tom, že tam a tam, tady a tady musíme něco změnit. Jedná se nám opravdu o technický dokument. samozřejmě bezpečnost řidičů těchto motorových vozidel s tím vším souvisí, to jistě, ale eh, Samozřejmě máme zde v parlamentu různa, různé úkoly. Něco dělá výbor pro dopravu, něco děláme my. Nesmíme to míchat. Eh, to, co jste říkal vy, pane předsedo, pokud jde o emise, eh, ta situace je jasná, ale Eh, nezaznělo nic eh, k tomu testu životnosti. Chcete i k tomuto vypracovat nějaké pozměňovací návrhy? Eh, já tam totiž zatím nevidím příliš prostoru pro kompromis. Poté k tomu, co říkala paní Chunde, já si myslím, že ve věci ABCDS e se shodneme, tam žádná nedorozumění nejsou pouze pokud jde o to téma silnějších motorů u elektrovozidel, to, o tom hovořili pan Martinez, motor elektrokol samozřejmě může být silnější, ale e, vždy to musíme nějakým způsobem omezit. A když to nějak omezíme, tak je možné, že to někdo pak zase odblokuje. Poté nám budou tady pádit piráti šedesátkou po silnicích bez helmy a toho bych se chtěl vyvarovat. Takže eh, měla by existovat nějaká horní hranice, dejme tomu 25 kW elektrokol. Eh, pokud jde o 3 a 4 kolová vozidla, Eh, to jednoznačně také bude tržním segmentem eh, v budoucnosti, takováto vozidla s elektromotorem. Eh, nicméně to je otázka budoucnosti, že ano, takže se to velice těžko řeší. Emisní hodnoty. Samozřejmě někdo toto chce omezovat rychleji, někdo pomaleji, tam opět bude potřeba najít kompromis. A Poté eh, to, co říkal pan Manders, eh, že se ještě nestalo, že se nenajde kompromis, ale eh, já chci říct, pane předsedo, ty kompromisní návrhy už jsou součástí návrhu komise. Takže v podstatě, kdybych chtěl vytvořit kompromisní návrh, tak můžu jenom převzít to, co předložila komise Eh, to bych udělal tedy nerad, ale klidně to udělám, pokud to bude, pokud to bude žádoucí. Eh, takže k tomu, co říkal pan Manders, jistě kompromis najdeme, ale já si myslím, že eh, vzhledem k tomu, že máme k dispozici text komise, tak bychom na něm měli pracovat a najít kompromis, který bude ležet někde uprostřed, to znamená eh, kompromis, který zohlední názory všech těch tří front, jak jsem je na začátku popsal. Eh, dobrá, děkujeme. Máme před sebou ještě mnoho práce, kterou musíme stihnout před hlasováním. Já plně důvěřuji vašemu vedení. Eh, děkuji vám všem za příspěvky do této diskuse. A nyní budeme pokračovat dalším bodem na pořadu jednání zpravoda, zpráva paní Hanzlik. Postup vzájemného hodnocení podle směrnice o službách. Tam máme 80, 58 eh, pozměňovacích návrhů. Pan Manders tu je, stínový zpravodaj. Já jsem tu, paní Gebhardt tu není a pan Kampf ze Zelených tu není. A pan Trendevilides. Takže já nevím, jestli bude někdo reagovat za SAD. Já bych nicméně navrhoval, abychom začali s tímto tématem, takže slovo bude mít eh, paní zpravodajka, aby nám předložila shrnutí pozměňovacích návrhů, které byly k její zprávě vypracovány. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji vám všem za eh, předložené pozměňovací návrhy ke mému návrhu zprávu o postupu vzájemného hodnocení podle směrnice o službách. Připravila jsem 58 pozměňovacích návrhů a to, myslím, ukazuje, jak velká je tu tedy eh, podpora tomu mému návrhu. Snažila jsem se tedy zapracovat eh, ty připomínky ve třech oblastech. Za prvé jsou to první zkušenosti s postupem vzájemného hodnocení podle směrnice o službách. Za druhé eh, budoucí využívání eh, výsledků tohoto vzájemného hodnocení a za třetí výsledky a budoucí kroky komise k zajištění lepšího fungování trhu na základě postupu vzájemného hodnocení. Takže pokud jde o konkrétní pozměňovací návrhy, zde bych chtěla zdůraznit to, že řada z nich eh, má mou podporu osobní i podporu mé politické skupiny. V blízké budoucnosti, až se seznámíme se stanovisky dalších eh, výborů, tak eh, připravím návrhy, tedy mm, kompromisní znění pozměňovacích návrhů. Chceme, aby se směrnice o službách vztahovala jak na eh, podnikatele v oblasti eh, služba, tak aby zároveň tedy z tohoto také měli nějaký prospěch. A to se odráží i v těch pozměňovacích návrzích. Byl to velký zájem o článek 15, kde se hovoří o hospodářském eh, hodnocování, hodnocení. Tato analýza bude velmi ceným zdrojem informací při rozhodování o tom, do jaké míry byla směrnice o službách prováděna a do jaké míry ovlivňuje situaci v oblasti služeb. Komise předpokládá, že tato analýza bude zveřejněna do konce eh, tohoto roku. Podle článku 41 směrnice o službách by měla komise předložit také zprávy eh, o provádění eh, směrnice o službách. Já se domnívám, že tyto dva dokumenty nám umožní vrátit se eh, k debatě o mm, směrnici o službách. Takže mm, podívejme se na to hodnocení hospodářské či ekonomické. Mhm. Především tedy Eh, při zohlednění toho, co řekl pan Harber ve svém pozměňovacím návrhu číslo 21. Tam se jednalo o jasnost, eh, metodiku a já bych chtěla eh, vyzvat zástupce Evropské komise, aby nám předložili analýzu té implementační metody. Pokud tyto informace máte k dispozici, prosím, seznamte nás s nimi již dnes. Jsou tu také některé pozměňovací návrhy, se kterými nemohou souhlasit. To je například pozměňovací návrh číslo 32, 34. které nesouvisí s oblastí působnosti této směrnice. tohoto důvodu se domnívám, že bychom tyto pozměňovací návrhy v té zprávě předkládat či uvádět vůbec neměli. Pozměňovací návrh číslo 34, tam, kde se hovoří o státu původu. Myslím, že tyto diskuze jsme dokončili v roce 2009, když byla ta směrnice přijata. toto řešení jsme ne, nevzvolili. Eh, dohodli jsme se na volném poskytování služeb a tady bychom se tedy měli držet i toho přeshraničního poskytování služeb. Dámy a pánové, domnívám se, že ty zkušenosti se postupem vzájemného hodnocení nám ukazují, jak aktivní členské státy byly, především tedy ve vztahu k těm ustanovením směrnice o službách, Eh, nicméně eh, který se tedy to hodnocení týká, ale nemáme tady žádný celkový obrázek o provádění to, této směrnice. Některé z pozměňovacích návrhů, které jste předložili, eh, se vyjadřují k tomu, jak důležité služby pro naše hospodářství jsou posilování ekonomiky, vytváření nových pracovních míst a tak dále. Ve dnešní situaci, v dnešní době, kdy očekáváme další krizi, e, je to obzvlášť důležité je eh, důležité zhodnotit to, eh, čeho jsme dosáhli, třeba také sledovat či hledět do budoucnosti. V prosinci uběhnou dva roky od provádění a pět let od eh, přijetí této směrnice. Já doufám, že má zpráva spolu s vašimi pozměňovacími návrhy povede k další diskuzi o směrnici o službách a že tím vyšleme jasný signál Nezapomínejme, že směrnice o službách je jeden z vůbec nejdůležitějších právních předpisů schválených v posledních letech. A teď se e, těším tedy na vaše reakce, na reakce stínových zpravodajů, e, na reakce i dalších kolegů. Děkuji, paní Hanzlíková, za tuto jasnou analýzu a komentář k pozměňovacím návrhu. Paní Gerardová tady není, nevím, jestli někdo mm, bude hovořit eh, jejím jménem, je to pan Manders. Pane si chcete eh, tedy vystoupit jako první? Eh, ano, děkuji pane předsedo, děkuji paní Hanslik za práci, kterou odvedla. Já jsem toho názoru, že eh, tato aktivita může jednoznačně prospět směrnici o službách. To vzájemné hodnocení je jednoznačně dobré, to bude mít eh, dobrý, do, dobrý dopad nejenom na směrnice o službách, ale i na mnohé další, protože pokud jde o sledování vnitřního trhu, tam vidíme jasně, že vzhledem k rozdílnému provádění eh, této směrnice funguje vnitřní trh suboptimálně. Já doufám a doufám, že to vyplyne i e, z výsledků tohoto vzájemného hodnocení. Doufám, že bude poté jasné, že členské státy si neustále konkurují, stále nevidí Evropu jako jednu jednotku, stále e, ji vidí spíše jako soupeře, stále se vidí jako soupeře. E, Samozřejmě pokud budeme vytvářet bariéry a podporovat protek- protekcionismus, tak jsme sami proti sobě. Je to nevýhodné pro Evropu jako celek i pro jednotlivé členské státy. A to není účel evropské spolupráce ani vnitřního trhu. Děkuji paní zpravodajce za to, že e, se svou frakcí podporuje i mé stanovisko. Já podporuji ji na oplátku. A řekl bych, že e, směřujeme stejným směrem, oba myslíme na vnitřní trh a jak doufám, najdeme ještě příležitosti k tomu, e, aby e, v případě toho, že vyplyne z hodnocení to, že členské státy vnitřní trh zneužívají, abychom mohli vypracovat náležitá opatření, aby tomu tak nebylo. Děkuji. Děkuji vám. Eh, jenom jedna poznámka ode mě. Eh, vy jste eh, hovořil o několika mých pozměňovacích návrzích. Já jsem rád, že paní Hanzlíková, že ty pozměňovací návrhy přidávají hodnotu vaší zprávy, což je velice důležité. Já bych pouze ze své strany rád zdůraznil, že si myslím, že výsledky vzájemného hodnocení, pokud jde o Eh, oblasti s nejvyšší prioritou pro další hospodářskou činnost a zlepšení přeshraničního obchodu jsou ty nejdůležitější. Mé pozměňovací návrhy jdou spíše vaším směrem. Eh, my eh, všechna ta data nemáme před sebou, pardon, komise je má před sebou a jak doufáme, dovede využít tak, aby zjistila, kde lze na členské státy zatlačit aby lépe implementovali požadavky eh, této směrnice, tak aby se otevíraly trhy a vytvářela nová pracovní místa. Opět, paní zpravodajku, ten důraz na to, že potřebujeme eh, tuto hospodářskou dynamiku, momentálně to potřebujeme velice urgentně, je naprosto na místě. Není čas váhat a ten samotný proces vzájemného hodnocení nám eh, dává k dispozici data, na základě kterých komise může jednat. Důležité je také to, že jsou to informace generované samotnými členskými státy. Nejde tedy o to, že by komise šla za členskými státy a říkala jim pouze, musíte dělat to, to a to. Ehm, je zde ten samoevaluační proces, který je velice důležitý, zejména pokud jde o provádění směrnice o jednotném trhu. Takže jak doufám, pokud eh, vy, paní zpravodajko a výbor, podpoří eh, některé z mých pozměňovacích návrhů, vyšle to jasný signál komisi v tom smyslu, že čekáme od ní, že bude nyní jednoznačně jednat, pokud jde o hospodářské hodnocení a o svou další aktivitu v této věci. A to je jádrem toho, na co se zpráva paní Hanslik zaměřuje. Takže Eh, to byla jenom poznámečka ode mě. Doufám, že podpoříte mé pozměňovací návrhy, paní zpravodajko. Eh, měl jsem také přivítat, a za to se omlouvám, pana Martina Ferna, eh, který je naším častým hostem, který je odpovědný za provádění směrnice o službách. S vaším dovolením, paní zpravodajko, pokud se nechcete teď k ničemu vyjádřit, bych, bych ho teď poprosil, aby okomentoval pozměňovací návrhy a poté budete mít vy možnost si nám, jakým způsobem chcete nyní pokračovat ve smyslu veškerých pozmě, kompromisních pozměňovacích návrhů. Martine, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Samozřejmě děkuji paní zpravodajce a všem stínovým zpravodajům za důležitou práci, kterou odvedli Plně souhlasíme s analýzou, jaký představila paní Hanzlik. Mnoho pozměňovacích návrhů tuto zprávu vylepšuje a jsou nápomocné. Slyším, co říkáte, budu to brát velice vážně. Chtěl bych říci několik slov o tomto hospodářském dopadu, o té studii, která probíhá ve věci identifikace priorit jak jsme vysvětlovali v eh, komuniké z 27. ledna. Hospodářská studie bude provedena DG Equi a eh, bude založena na práci studií, která, které se snažili eh, předvídat dopad této směrnice na základě dat, která získáme z členských států. Zkrátka zjistíme, zda v realitě situace vypadá tak, jak jsme si mysleli. Nejedná se o plnou simulaci dopadu této směrnice. Za, prvé, ta směrnice zatím nebyla dostatečně prováděna, abychom něco takového mohli provést, ale nicméně se pokusíme o to, abychom se lépe podívali na hospodářská data, Eh, která vyplynula ze studií, které byly prováděny eh, eh, po dobu několika předchozích let. Bude to studie založena na metodice z tehdejší doby, metodice akademických institucí a na, na základě vědecky uznávaných metodik. Já nejsem ekonom, takže vám to bohužel nemohu dopodrobna vysvětlit, ale do budoucna takové vysvětlení pro vás jistě můžeme vypracovat. Existuje několik pozměňovacích návrhů eh, od, eh, například od pana předsedy, pokud jde o transparentnost, kterou by komise měla, eh, které by komise měla dostávat při diskusích s členskými státy a identifikaci priorit. My samozřejmě chceme být co nejtransparentnější. Podle směrnice o službách jsme uspořádali zvláštní setkání s členskými státy a odsouhlasenými institucemi tam se dohodl stupeň transparentnosti, který chceme také dodržet. Rovněž jsme předložili eh, k dispozici na web dotazníky, které budeme eh, používat při kontrole výkonnosti. To znamená, že se každý může podívat, o čem budeme s členskými státy mluvit, jaké dokumenty jim budeme zasílat a jakým způsobem to celé hodnocení bude probíhat. To znamená, my s tím duchem transparentnosti plně souhlasíme, plně ho podporujeme. A já si myslím, že Eh, to mohu těmito několika stručnými komentáři zakončit ten svůj příspěvek. Samozřejmě několik pozměňovacích návrhů podle nás není úplně šťastných. Eh, jsou to většinou věci, které se ne tak úzce týkají tématu, které momentálně diskutujeme, eh, i vzhledem k diskusím v minulosti. Děkuji vám za slovo. Uh, Děkuji. Děkuji za aktualizaci o ekonomické studii. To vyvolává v našem výboru velký zájem a je to velmi užitečné. Paní Hanzlik, chcete zareagovat na vyjádření jak komise, tak stínových zpravodajů a sdělte také váš harmonogram. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Děkuji Evropské komisi a jejímu zástupci za hodnocení ekonomického dopadu. Myslím, že tento dokument ještě lépe ukáže, do jaké míry směrnice o službách je zásadní pro přezraniční poskytování služeb. A já očekávám tento dokument na konci roku. A jak už jsem řekla dříve, řada z vašich pozměňovacích návrhů má můj souhlas, protože představují obohacení a přidanou hodnotu v mém dokumentu. Proto vám vřele děkuji za tyto návrhy, budu je dále zkoumat. Pane předsedo, děkuji vám také za váš návrh. A u většiny těchto návrhů bude plus, to znamená, že je podpořím. Měli bychom hlasovat o tomto dokumentu v nejbližší budoucnosti. Příští týden poskytnu stínovým zpravodajům kompromisní návrhy a pokud si to přejete, jsem připravená se s vámi setkat a jednat o kompromisech před naším dalším jednáním, protože až se příště uvidíme, budeme hlasovat o tomto dokumentu na jednání výboru. Děkuji vám mnohokrát za pozměňovací návrhy a Myslím, že to ukazuje, že zpráva o procesu vzájemného hodnocení je věc potřebná a daří se nám dobře spolupracovat. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. Takže očekáváme vaši další práci před zářivým hlasováním. A děkujeme také panu Fromovi a jeho týmu. Máme trošku eh, náskok. Jsem si jist, že pan Krojcman je přítomen. Věřím, že i tým komise je připraven. To bychom mohli začít. Chcete si dát pětiminutovou přestávku? Dáme si pět minut přestávky a pustíme se do toho před pátou hodinou, aby tu byli všichni přesně u této důležité zprávy. Takže začneme opět eh, před pátou hodinou. A vyslechneme reakce na zprávu pana Krojcmana.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 Tak, dámy a pánové, dovolíte-li, budeme pokračovat, i všichni tu snad jsou, kdo se eh, mají zabývat eh, zprávou pana Jurkena Kreutzmana, zprávou velice to důležitou. Takže, ano, všichni zde. Takže. Já jen s panem Majerem řeším pozměňovací návrh, nezlobte se říká pan Kreutzmann. E, dobrá, takže začneme, říká pan předseda. Takže já teď tady v Němčině, říká pan Kreutzmann. E, ještě pan předseda by udělal úvod, jestli může. Dobrá, zejména pro naše e, diváky na internetu, tato schůze je webstreamována. Takže připomínám, že nyní bude hovořit pan Jürgen Kreutzmann, Spravodaj pro zprávu z vlastní iniciativy o online hazardních hrách na vnitřním trhu. Je to bod číslo 11 na pořadu jednání. Eh, bude komentovat pozměňovací návrhy, jejich celkem 271, což odráží zájem o tento návrh. Poté budou mít slovo stínoví zpravodajové. Pan Abert je na cestě, přijde později. Paní Šaldevosa je zde, paní Rüle je zde. Je zde? Je zde. Pan Fox je tu, Pan Dion tu není, pan Savini také ne. Eh, paní Bromt bude mluvit místo něj, je to tak? Ano, výborně, takže vítejte. Takže paní Promte bude hovořit o svých názorech na pozměňovací návrhy a e, poté pan Kreutzmann schrne a bude možnost e, otevřít diskusy a e, pan Krojcman nám řekne, jakým způsobem chce dosáhnout rozumného kompromisu. Pane Krojcmane, rád vám předávám slovo. Děkuji vám srdečně, pane předsedo. Máme 271 pozměňovacích návrhů. Chci ale nejprve poděkovat všem stínovým zpravodajům a všem, kteří předložili pozměňovací návrhy. Většina pozměňovacích návrhů se ubírá stejným směrem, podporuje můj návrh. A tady je pan kolega De Jung, který jde trošku jiným směrem než já. Já se k tomu ještě později vyjádřím. Eh, jako pan Van de Kamp řeknu, co je vlevo, vpravo a uprostřed. Eh, já bych chtěl dosáhnout eh, toho, aby se něco změnilo na evropské úrovni a většina pozměňovacích návrhů se o to také snaží. Jsou tam samozřejmě malé nuance, paní Šaldemu, se ubírá spíše striktnějším směrem. Eh, pan kolega Achte zase chce všechno otevřít. A to jsou v podstatě ty dva extrémy, které zde máme. Další paní kolegyně, tady, ta, ta tady momentálně není, e, eh, tak chce také všechno urovnit, uvolnit, jiní chtějí vše regulovat. Takže mezi tím musíme nějakým způsobem navigovat, ale myslím, že to dobře zvládneme. Eh, já bych chtěl dosáhnout co nejvyváženějšího postupu mezi oběma těmito tábory a eh, o to jsem se snažil i při přípravě kompromisních návrhů, které jsem připravoval a jak doufám, eh, budu vám brzy moci předložit seznam toho, pro co hlasovat a proti čemu hlasovat. Ten si pak snad společně budeme moci projít a zapracovat tyto kompromisní návrhy a uvidíme, zda lze pak ještě něco zlepšit. Takže ještě jednou chci všem poděkovat. E, ta zpráva se vylepšuje, konkretizuje se a to je vždy dobré znamení. E, samozřejmě e, víte, pokud jde o státní monopoly, nejsem připraven akceptovat to, že by některé státy chtěly regulovat veškeré online hazardní hry systematickými omezeními, v zájmu například kontroly trhu nebo boje proti organizovanému zločinu. E, samozřejmě e, základní regulace a transparentnost se dosahuje licencováním online hazardních her. Zůstávám u toho, co jsem říkal předtím, že tím je role členského státu splněna. E, členský stát tedy tím pádem pouze poskytuje licence a e, samozřejmě pak e, třeba zohlednit i ak- akceptovatelnost těchto licencí v jiných členských státech a minimalizovat náklady na případná e, řízení. Já si myslím, že však tímto dosahujeme dobré ochrany mládeže a dobré spolupráce mezi členskými státy, Eh, jedná se o legislativu, která dobře doplňuje eh, standardy členských států. Minimální standardy neznamená nějaké standardy na nejnižší možné úrovni. Eh, jsou to standardy, které jsou dostatečně přísné, aby fungovaly, ale které členským státům nechají dostatečně volné ruce, aby také mohli dělat něco sami. Jak doufám, formulace jsou dost jasné na to, aby kolegyně Šaldemoze a ostatní nemuseli s těmito body nijak zápasit. Poté samozřejmě bude na komisi, aby do směrnice tyto minimální standardy zapracovala. Já bych v rámci parlamentu chtěl dosáhnout široké základny souhlasu pro tuto zprávu, tak, aby se nám podařilo komisi dostat do pozice, kdy bude moci něco dělat. Jak vím, většina kolegů s tímto přístupem souhlasí. Takže členské státy budou mít regulační úřady, které budou spolupracovat v rámci Evropy, budou vypracovávat společné standardy, budou pracovat proti praní špinavých peněz a nelegálním online hazardním hrám. Eh, samotná prováděcí aktivita bude eh, řízena komisí, v rámci které budou vznikat konkrétní struktury. Eh, pokud jde o e, definici nějakého podvodu v rámci hazardních her. E, zde myslím, že můžeme opět ve spolupráci dosáhnout takovéto definice, která usnadní poté případné trestní řízení. E, v tomto, v tomto ohledu by tato definice byla důležitým krokem vpřed. Samozřejmě je nutné eh, zahrnout do tohoto všechna různá odvětví sportu, sport profesionální, sport amatérský a i celou oblast eh, financování sportovních aktivit. Eh, pokud jde o prosazování francouzského modelu, to znamená hledání alternativních možností financování sportovních aktivit, zde musíme dát pozor na to, aby Eh, aby nedošlo k porušení eh, principu subsidiarity. Na ten musíme dbát, protože je zkrátka nutné vědět, jakým způsobem se přijaté peníze z licencí budou používat. Eh, samozřejmě to můžeme nechat i na členských státech, nicméně v tomto jsem ještě otevřený, ale jak říkám, nesmí dojít k porušení principu subsidiarity. Samozřejmě potom o vlastním použití peněz může členský stát rozhodnout e, sám. Jak říká pan kolega Šváb, e, boj proti nelegálnímu hazardu. E, zkrátka musíme vypracovat atraktivní alternativu mm, pro černý trh. I zde jsou zapotřebí společné standardy, které umožní mezinárodní spolupráci při regulaci online hazardu. Já bych k tomuto chtěl říct ještě dvě věci. Eh, někdo se mě zeptal, jakým způsobem eh, se eh, regulují tyto věci v Americe. Tam nelze sázet na fotbalové zápasy, hokej, basketbal a tak dále. Pokud bychom to také chtěli zavést, samozřejmě to nikdo nechce, Eh, samozřejmě by se to všechno, všechno vyřešilo, protože když si nemůžu vsadit na fotbal, tak, eh, eh, tak zkrátka nemůžu. Poté kolega Jorgen, to, byl, to byla jedna věc, se kterou bych, se kterou bych souhlasil. Zkrátka v Americe to funguje tak, že oni mají vlastní kreditní karty a konta pouze pro tento jaksi nelegální sáskový trh. Eh, eh, otázka je, jak to udělat se zakazováním takovýchto nelegálních konta kreditních karet. Eh, nevím, jestli to lze udělat kompromisním pozměňovacím návrhem. Samozřejmě proti tomu, co je nelegální, chceme bojovat. Ale samozřejmě Samozřejmě, pokud nějaká společnost chce provozovat hazard, potřebuje na to konto, ale samozřejmě, jakým způsobem, eh, samozřejmě, jakým způsobem budeme bojovat proti nelegálním kontům, eh, ačkoliv proti ním bojovat chceme. Na tom se jistě všichni shodnou, eh, pane kolego. Takže Ehm, jak už jsem říkal, z hlediska toho, eh, co vy tvrdíte, že nechcete nic regulovat, pokud jde o subsidiaritu eh, o licence. Ehm, myslím si, že z hlediska tohoto je váš přístup eh, špatný, protože pak se vytvoří takové podmínky, které nebudou z naší strany kontrolovatelné. Ehm, doufám, že se nám v rámci výboru podaří dosáhnout jednoznačného a jednotného stanoviska Ehm, nejprve tedy 6.9. budu diskutovat se stínovými zpravodaji o ehm, eh, návrzích, poté eh, hlasování na výboru 16.9., hlasování na plénu v říjnu. Ještě jednou vám děkuji za všech 271 pozměňovacích návrhů. Nemohu je okomentovat všechny. Většinou byly naprosto konstruktivní, většinou směřovaly stejným směrem zabývali se evropskou úrovní. Eh, ačkoliv se objevovala rozdílná stanoviska k tomu, zda trh eh, více otevřít jako kolegové z Anglie, nebo ho naopak více regulovat jako kolegové jiní. Prozatím děkuji za slovo. Děkuji vám mnohokrát. Myslím si, že váš přístup je velice dobrý. Máte pravdu v tom, že dopad této zprávy bude účinný pouze tehdy, když dosáhneme eh, takového souladu, aby parlament a náš výbor toto podporoval, protože teprve poté komise bude mít pocit, že může něčeho dosáhnout. Já si myslím, že se nám toho dosáhnout může podařit, zejména díky vám, protože zvažujete i liberální, i konzervativní názor na celou tuto problematiku. Myslím si, že eh, jste v dobré pozici pro to, abyste našel dobrou rovnováhu mezi liberálním a konzervativním postojem. Pan Abertuje, chcete hovořit nyní nebo počkáte nakonec? Vy jste neslyšel ten začátek, že ano? Dobrá, takže až později. Teď tedy poprosím stínové zpravodaje, paní Šaldemoser, pan Fox bude mít možnost promluvit paní Rule, pan Dion a pan Abert až potom. Také pan Correa de Campos. A e, chceli hovořit ještě někdo další? Může. Zbyde na to ještě trochu času. A e, poté komise a poté nakonec pan Kreutzmann, který nám řekne, zda e, se cítí být blíže kompromisním e, návrhům. Takže paní Šaldemoser. Děkuji vám, pane předsedo, za dobrý úvod. Eh, děkujeme panu Krojcmanovi za jeho slova. Pozměňovacích návrhů je opravdu hodně. 271, eh, což nám jasně říká, že o tuto oblast je velký zájem a říká nám to také to, že existují velké rozdíly mezi jednotlivými členskými státy, pokud jde o nakládání s celou oblastí online hazardních her. Důležité je, abychom eh, nakonec zajistili to, že naše zpráva toto bude odrážet. Jednak s panem Kreuzmanem souhlasím v tom, že eh, tato zpráva může být velice dobrá. Ano, to je možné. Eh, tedy je možné dojít k použitelným kompromisům ale pan Kreutzmann říkal, že Louis Gregg z mé skupiny a já vidíme věci trochu jinak. To je do jisté míry také pravda, ale eh, je, je mnoho skupin ve výboru, kde takovéto rozdíly nejsou, například skupina ALDE, ale eh, jinak já si myslím, že minimálně v rámci EPP přece jenom nejsme všichni úplně schodní. Samozřejmě nechci a priori říkat, že žádné řešení nenajdeme. Chci, abychom dosáhli více na evropské úrovni. Chci, abychom měli nějaké opatření pro hazardní hry na evropské úrovni, ale jsem trošku skeptická v tom, zda by toto měla být směrnice. Já bych chtěla samozřejmě, aby eh, instituce členských států lépe spolupracovaly a myslím si, že v rámci těch mnoha pozměňovacích návrhů je několik, které toto velice hezky řeší. Například přístup pana Aberta. Eh, mnoho pozměňovacích návrhů podporuji a chci říci velice jasně, že to, co pan Fox, Busetil a Fion eh, navrhují, není nutně to, co bych podpořila já. Takže já jsem připravena hledat kompromis, který zohlední všechny ty různé zájmy, které se v této oblasti objevují. Ale je jeden přístup, který nechci podporovat, to znamená mít jeden vnitřní trh, jeden velký vnitřní trh pro eh, hazardní hry. To prostě nechci. Eh, chci eh, respektovat rozhodnutí soudního dvora který říká, že hazard je hospodářskou činností, ale je to hospodářská činnost velice konkrétní, která potřebuje velice specifická pravidla. Nemůžeme proto říci, že to je běžná hospodářská činnost. Těším se na budoucí spolupráci s vámi. Myslím si, že se nám podaří dosáhnout znění zprávy, která bude mít širokou podporu v rámci našeho výboru. výboru. Děkujeme, pane zpravodaj. Děkujeme, paní Šaldemoze. Pan Fox je další. Děkuji vám, pane předsedo. I já děkuji panu Krojcmanovi za práci, kterou na této zprávě již odvedl. Souhlasím s jeho záměry v tom smyslu, že potřebujeme přístup s širokou základnou, tak abychom komisi přesvědčili k tomu, aby jednala. To nejhorší, co se může stát, je to, že vypracujeme zprávu, která nebude mít širokou podporu. Ale abychom podporu lidí, jako jsem já, kolega Feloňa a jiní říkali, eh, získali, musíme mít zprávu ambiciozní. Účelem tohoto výboru je chránit spotřebitele a zlepšovat jednotný trh. Abychom toho dosáhli, musíme vypracovat komplexní rámec pro online hazardní hry. Tento rámec musí obsahovat e, pojistky na vysoké úrovni pro spotřebitele a musí umožňovat přístup na trh pro odpovědné a legální provozovatele takovýchto hazardních her. To povede ke zvýšení příjmu pro všechny členské státy, protože hazardní hry budou napojeny na legální trhy a budou naopak odpojeny od trhu nelegálních. Zlepší to ekonomiku členských států eh, a zároveň ochrání spotřebitele. Já jsem proto v takové dosti záludné situaci, kdy kritizují některé eh, poslance za to, že hovoří o subsidiaritě a najednou eh, subsidiaritu sám podporuji protože často v tomto výboru právě konzervativci eh, z Velké Británie vidí subsidiaritu jako něco, co může zachovávat eh, státní suverenitu a kritizujeme kolegy z S plus D a najednou subsidiaritu podporujeme tak, abychom eh, v podstatě zachovávali státní monopoly a abychom do určité míry trestali sektor hazardu. Ale co je důležitější? Když něco postavíme do ilegality jako online hazard, jak, e, nezastavíme to, pouze to zatlačíme do podzemí, abych tak řekl. A proto je velice důležité mít eh, velice pevný přístup vůči těm členům tohoto výboru, kteří si myslí, že když něco zakážeme nebo budeme regulovat do takové značné míry, že už to nebude eh, legálně udržitelné, tak to prostě zastavíme. To se nestane v Německu je online hazard nelegální, ale odhazuje se, že více než 2 miliony Němců tento hazard využívá a nejsou vůbec chráněni jako spotřebitelé. Takže pane Krojcmane, já chci říci, vy jste odvedl obrovský kus práce v tom směru, že můžeme vypracovat kompromis, který se bude líbit všem, ale musíte být více ambiciozní. Já vám přeji hodně štěstí. Děkuji za slovo. Děkujeme. Myslím si, že je jasné, že hazard má velké dopady například v tom, že může vytvářet nové mezifrakční, mezifrakční aliance. Paní Rule je další. Eh, děkuji. Já jsem žádné pozměňovací návrhy nepředkládala, protože návrh pana Krojcmana považuji za dobrý. Eh, souhlasím s tím, že potřebujeme něco udělat na evropské úrovni eh, já jsem jeden čas zastávala názor, že toto je pouze věcí členských států, ale eh, na co kolegové jako pan Fox zapomínají je, že v různých členských státech máme různé tradice, pokud jde o tento typ hazardu eh, a různé tradice, pokud jde o zacházení s hazardem. To chci zdůraznit. takže pokud jde o subsidiaritu, ta nám samotná stačit nebude. My zároveň potřebujeme i regulaci na eh, evropské úrovni a zde jsem byla přesvědčena, zde jsem přesvědčena o tom, pane Krojcmane, a budu vás podporovat eh, v tom, eh, aby váš návrh zůstal tak, jaký je. Už se zlepšovat nemusí. Děkuji. Děkuji pan Dion za další stínové. Děkuji, pane předsedo. Na, jedné, na jednu stranu politického spektra sice patřím, ale třeba, aby všechny aspekty byly vzaty v úvahu. Když slyšeli jsme stanovisko jedné strany, je dobré, abychom slyšeli i protistranu. Sdílím vaši analýzu a pokusím se osvětlit i některé další věci. Argument, že se s tím nedá bojovat, to je argument, který nezdílím. Protože pokud eh, s tím jevem nemůžeme bojovat, tak eh, nebudeme s tím moci bojovat ani tak, že to částečně povolíme. Existují možnosti v některých zemích, kdy je možné sázet online a nevidím pokles nelegální nabídky, takže legalizovat část eh, neumožňuje bojovat proti tomu zbytku. Chci říci panu Kreutzmanovi, že podle mého názoru potřebujeme kvalitní spolupráci v Evropě v boji proti nelegální nabídce sázek. A také jsem byl spokojen s tím, co jsem slyšel o kreditních kartách. Ano, můžeme povzbudit evropský přístup na této úrovni. A pokud chcete bojovat s touto otázkou, tak se můžeme bavit o možnostech, které zbývají pro legální nabídku. Zatím nevidím žádný rozdíl, pokud je o rozdíly, pokud o výsledky mezi členskými státy, které souhlasí s určitou částí těchto sázek a těmi, které je úplně odmítají. protože se to nakonec eh, může stát trhem. A já bych se zabýval kompromisy a pokusím se vás podpořit, pokud to bude možné. Děkuji. Pan Abad za EPP. Ano, děkuji, pane předsedo. Omlouvám se za své spoždění. Chci vám nejdříve říci, samozřejmě děkuji zpravodaji panu Krojcmanovi za jeho nasazení a práci. A, ano, více Evropy, o tom hovořili snad všichni mezi stínovými zpravodaji. Máme za to v EPP, že přidaná hodnota Evropy u dimenze sázek online je významná lepší ochranu spotřebitelů. Samozřejmě boj proti kriminalitě a rozvoj integrity sportu. Samozřejmě, jak to říkala paní Šaldemoze, je nám jasné, jak správně řekl Evropský soudní dvůr, sa- trh sázek není trhem, jako jsou ostatní. Proto potřebujeme jinou míru regulace a otevřenosti. Zmíním čtyři věci. Mám radost z toho, že v návrhu textu a v řadě pozměňovacích návrhů, které byly předloženy, princip nikoli pasivní subsidiarity, ale myslím, že subsidiarita může být, a to zdůraznil i zpravodaj, měla by to být aktivní subsidiarita, měla by znamenat veškeré kroky, které budou v tomto směru učiněny. A jak to připomněli předřečníci, existuje taková různost eh, na národní úrovni, že pokud chceme jít ku předu, tak aktivní které by neměla věci blokovat, ale měla by umožnit jít ku předu, aby všichni společně mohli postupovat ku předu. Tedy na aplikace zásady vzájemného uznávání také. Já už jsem to zdůraznil při prvním slyšení. To se týká tedy integrity sportu. Vše, co se týká ochrany spotřebitelů, se obírá správným směrem. Já se k tomu připojuji. A u integrity sportu i zde Evropa představuje přidanou hodnotu. A ta myšlenka eh, postupovat směrem k právu na sázky, to je věc, kterou bychom měli předložit Evropské komisi. Naše skupina je o tom přesvědčena a věřte nám, že pro nás je to věc naprosto zásadní ve snaze o dosažení kompromisu tohoto návrhu. Kdo si otázky, pokud je o povolování. Já jsem pro zjednodušení, protože zjednodušení umožní z, zatraktivnit legální nabídku. A nelegální nabídka díky tomu bude méně silná. Ale jak vypadá, jak vypadá to zjednodušené povolování? Znamená to snížení administrativní zátěže? Ano, ale jaký je konečný cíl? Znamená to zvýšit pod, počet povolení to, je, to má být cíl, protože by to nemělo být samoučelné. Tady je třeba ty věci upřesnit, zda se to týká administrativní zátěže, tak je třeba to říct jasně. Konečně pokud je o směrnici. Samotná myšlenka směrnice, to je věc, která si zaslouží určitou debatu a náš názor je, že to není vhodné nutně dnes, ale můžeme o tom jednat. Já tady připomenu jednoduše jednu věc stanovisko skupiny EPP. Existují určité národní specifické rysy, které se promítají do pozměňovacích návrhů, ale to stanovisko je v široké míře sdíleno celou členskou skupinou, celou politickou skupinou EPP a my hájíme některé zásady a ať už je to sub, aktivní subsidiarita nebo právo na sázku, z tohoto vyváženého stanoviska, na jedné straně otevřenost trhu a na druhé straně regulace, pro nás, pro skupinu EPP, my jsme skutečně ve znamení hledání kompromisu a rovnováhy. A myslím, že to je věc důležitá. A konečně poslední věc. Domnívám se, že je třeba, abychom vyslali pozitivní signál komisi a tady se připojí ke zpravodaji, je třeba, aby tato zpráva byla užitečná, aby umožnila Evropské komisi ukázat, že parlament není někde v pozadí a zabetonovaný na svých pozicích, ale chce jít kupředu, více Evropy, ale za předpokladu dodržení určité rovnováhy, nevytvářet národní situace, ale sdílené postoje všemi. A potom to bude skutečně hra stát za to. Děkuji. Dobrá. Děkuji vám, děkuji stínovým zpravodajům. Děkuji za pozměňovací návrhy. A pan profesor Korea de Campos, Andrej Vás Schwab. Chce někdo další přispět k diskusi? Pan profesor Korea de Campos. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve jsem chtěl poděkovat kolegovi Krojcmanovi za vynikající práci. Mám radost z toho, jak předložil své návrhy, učinil tak naprosto jasně, transparentně a také nás seznámil s rozpory, kterým čelíme abychom dospěli ke kvalitní regulaci této oblasti. Pokud jde o státní monopol, existuje nedávná judikatura soudního dvora, která má za to, že je zásadní zachovat současný stav v členských státech, aby se omezilo sázení, aby nedocházelo k tomu, že existují tedy sázkaři, kteří si vytvoří závislost. A soudní dvůr by měl omezit počet subjektů a objem sázení při dodržení zásady transparentnosti a nediskriminace. Chci také upozornit na nutnost eh, dodržovat eh, situaci v jednotlivých členských státech a regulaci v oblasti sázek a jejich eh, reklamy. Víme všichni, že sázky online je složitou realitou a zdá se, že liberalizace sázek online by neměla přispívat k podpoře jednotného trhu. Nemůžeme strkat hlavu do písku a tvrdit, že ten problém neexistuje. Virtuální komunikace na internetu prostě změnily fungování tohoto trhu. A internet eh, představuje značná rizika. Je třeba, aby sázky online byly ve znamení ochrany spotřebitelů a transparentnosti. Děkuji. Konečně v tomto kole pan Šváb. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych chtěl eh, poděkovat všem stínovým zpravodajům i panu zpravodovi za velice složitou práci. Eh, já si myslím, že je trefné to, co říkal pan kolega Fox. Eh, online hazard je zkrátka realitou Evropské unie, která překračuje státní hranice a nesmíme před ní zavírat oči. Pan Fox má pravdu, že subsidiarita jako taková pro členské státy nestačí. Ale eh, nejde o liberalizaci, právě naopak. Jde o vyšší stupeň kontroly. Jak říkal několikrát i pan Kreutzmann, jde o trh, který je dnes momentálně bez regulace. Eh, sám jako stínový zpravodaj se chci zeptat na toto. Eh, učiníme Evropě dobrou službu tím, že nastavíme minimální standardy tam, kde už dnes máme 27 různých režimů? Eh, protože pomocí minimálních standardů vytvoříme pouze 27 nových sad pravidel, takže je otázka, jestli bychom zkrátka poskytovatelům tohoto hazardu neměli dát na výběr, zda e, se chtějí ucházet přímo o národní licenci, pokud jde o národní tradice a pravidla, jak už to dnes funguje, nebo že jim dáme alternativu, že mohou fungovat na evropské úrovni, která pak bude odpovídat vyšším standardům ochrany spotřebitelů a bude odpovídat eh, záměrům sportovních organizací a bude zajišťovat i náležitý zpětný toh tok peněz eh, zpět do členských států, odkud tyto peníze do hazardních systémů přitékají. Takže Eh, tady, pane kolego Foxy, eh, nejsem si jistý, zda byste byl připraven přijmout takovýto evropský rámec pro um, dodatečnou regulaci hazardu. Takže to je jedna věc, eh, to, co, eh, co jsem chtěl zmínit. Já si myslím, že k řešení vede v podstatě přístup pana Kreutzmana. Otázka je, jak jsem řekl, zda zavést minimální standardy a vytvořit 27 nových regulačních rámců. Možná byste se k tomu, pane Kreutzmane, mohli ještě vyjádřit. O tom tedy nejsem naprosto přesvědčen. Ale jak doufám, eh, příští měsíc dosáhneme potřebné schody, abychom toto mohli úspěšně odhlasovat. Děkuji. Dobrá, děkuji vám. Já poprosím paní Prámen a pak určitě pan Kreutzmann eh, na vaše dotazy rád odpoví a konec konců máme trošku času, takže pokud bude chtít ještě někdo cokoliv říci eh, k tomu, co řekne komise nebo k tomu, co řekli zatím kolegové, bude možnost. Takže nejprve vaše eh, perspektiva paní kolegyně, možná nějaké poznatky ze strany toho, co zamýšlí komise. Jak víme, v zeleném knize byla komise velice opatrná, velice nestraná, takže možná, že byste mohli tu oponu trošku poodhrnout, abychom i my věděli, co komise má za lubem. Děkuji vám, pane předsedo. Nejprve mi dovolte, abych poděkovala panu Krojcmanovi za jeho zprávu. Pojednal to téma opravdu velmi komplexně. Z té zprávy je zřejmé, že všechna důležitá témata, která se objevují v té zelené knize, se objeví také v té zprávě. A e, také se to objevuje návrh e, řešení do budoucnosti, řešení na evropské úrovni. Zároveň vidíme, že je to velký počet pozměňovacích návrhů, což jasně ukazuje zájem členů tohoto výboru o tuto oblast a je tu evidentní konsensus o přidané hodnotě, kterou řešení na evropské úrovni bude mít. V podstatě všichni se shodnou na tom, že chtějí bojovat proti ilegálním provozovatelům hazardu a že chtějí pomoci vytvořit kvalitní, kvalitativní rámec pro či kvalitní rámec pro poskytování eh, provozování hazardu na internetu na evropské úrovni se této debaty, myslím, také velmi jasně vyplývá, že ta řešení, eh, těch řešení je celá řada od eh, spolupráce mezi jednotlivými členskými státy až po eh, směrnice. Pro komisi je velmi důležité, počkat si tedy na to, jaký bude konečný výstup z této eh, diskuse, protože to nám vlastně dá signál, jakým směrem bychom se eh, od té zelené knihy dál měli vydat. Eh, pan předseda mě požádal o nějaké vstupy z naší strany. Já vás tady budu muset zklamat. My v tuto chvíli stále provádíme konzultace. My zatím nemáme žádný vlastní závěr komise. Právě jsme tedy dokončili, dokončili ty konzultace. Máme 250 reakcí, které z těchto konzultací vzešly. Možná vám to číslo nepřipadá příliš vysoké, ale zareagovali všichni velký hra, velcí hráči, abych tak řekla. Také se tu objevily reakce zprostředkovatelů, což je velmi důležité, eh, například těch, kteří poskytují mm, internetové připojení, E, zástupci poskytovatelů mediální služeb a tak dále, ti všichni zareagovali. Také se zde objevily reakce týkající se e, ochrany proti závislosti na hazardních hrát a tak dále. My teď tedy budeme potřebovat trochu času na to, abychom těchto 250 reakcí zanalizovali a abychom je zapracovali do zprávy, kterou e, spolu tedy s vaší, spolu s vaší zprávou nastaví směr budoucího vývoje. Takže se obávám, že dnes vám tedy nebudu schopna poskytnout nějaký vstup jak říkám, eh, předtím, než eh, tedy s něčím vystoupíme, tak si chceme zanalizovat výstupy, výsledky toho eh, konzultačního procesu. Děkuji. Děkuji, paní Promptrová já nemyslím, že jste nás zklamala, myslím, že eh, tím jste naopak ještě více nahrála panu Krojcmanovi k tomu, aby eh, se snažil navrhnout nějaké řešení, pokud se parlamentu parlamentu podaří eh, nabídnout nějaké konsensuální řešení, tak komise by se mohla přiklonit naším, stran, naším směrem. Pane Krojcmane, Eh, jak byste schrnul to, co zde dosud tedy zaznělo? Eh, jak říkám, máme ještě trochu času, takže pokud někdo další se chce přihlásit do rozpravy, eh, můžete nejdřív, ale pan Kreuzmann. Děkuji vám, říká pan Kreuzmann. Mým cílem je získat širokou podporu pro licencování. Kolegyně Šaldemose Eh, zdůraznila, že nemáme žádnou aktivní subsidiaritu, že má všechno zůstat tak, jak to je. Eh, že bychom to tedy všechno nechali na komisi, která se pohne, když my budeme všichni táhnout za jeden pro vás. To znamená, že se členské státy zasadí o to, aby maximalizovali příjmy a nezaváděli licenci. Ale pro mě je licencování cílem, naší společné cesty. Kolego Abade, to je i pro vás. Proto potřebujeme aktivní subsidiaritu. Já vím, že se subsidiaritě nevyhneme. Samozřejmě můžeme říci, že si uděláme nějaký rámec, jako říkal pan Fox, a to bude všechno. To znamená, že konečné rozhodnutí bude na členských státech, ale teď se vracím ke kolegu eh, Švábovi. Já rozumím minimálním standardům tak, ne, že to je minimum, ale že Nastavíme standardy na evropské úrovni, dobře, boj proti podvodům, proti závislosti, ochrana mladých a tak dále. A členské státy v rámci subsidiarity si na to mohou nastavit ještě vlastní požadavky. A tam paní Šalde eh, si ty členské státy řeknou, zda zachovají nebo nezachovají monopol. Ale bude existovat licencování. Takže Dejme tomu, u nás se řekne, loto zůstane ve státních rukou, všechno ostatní bude soukromé. Ale to neznamená, že by loto nebylo online. Samozřejmě bude. E, I kasína mohou být online, ale právě na to potřebujeme licence, které musí být ambiciózní a pro které potřebujeme širokou podporu, paní Šaldemoze, protože si nemůžeme dovolit, aby komise byla nečinná. V zelené knize komise zůstala naprosto otevřená, nic se nevyřešilo. A teď nám bylo vysvětleno, jakým způsobem se hodlá ubírat, pokud bude parlament nejednotný. Pokud bude nejednotný, nestane se vůbec nic. To si myslím nepřeje nikdo, takže proto prosím raději o tom diskutujme. A tím myslím i komisi, aby se něco stalo. Potřebujeme širokou podporu, tak, abychom mohli vytvořit ambiciozní, jak tu zaznělo, eh, regulaci. Ale vždy se musí zakládat na modelu licencování. Takže minimální standardy, eh, pane Švábe, jsem vám eh, vysvětlil. K tomu, co říkal pan Abad, když členský stát řekne, že tento rámec, který máme na evropské úrovni, mi stačí pro licencování, tím lépe. Pokud chce ji využít, Princip subsidiarity, evropská regulace mi nestačí, chci si k tomu něco přidat, také dobře. Takže to je to, co myslíme těmi minimálními eh, standardy. Je tady několik eh, pozměňovacích návrhů v tomto směru, s těmi já nemám vůbec žádný problém. Samozřejmě princip subsidiarity budeme i nadále respektovat. Eh, nikdo nechce jít hlavou proti zdi, to vůbec ne ale eh, nechceme být příliš liberální, tak jak to je například eh, na Maltě. Eh, to by zkrátka nefungovalo prakticky. I Evropský soud uznal, že členské státy mají určitou rozhodovací pravomoc, ale já si myslím, že bude lepší, když budeme mít transparentní systém, který bude podporovat licencování, například ne jako v Německu, kdy se z několika stovek e, uchazečů vybere třeba sedm nebo deset, kteří licenci dostanou, to zkrátka také nebude fungovat, to je jasné. E, říkám tedy e, ještě jednou, že je důležité, aby každý stát si samozřejmě vypracoval vlastní smlouvy, ale pokud nebude licenzování, tak to zkrátka nebude fungovat. V Německu se bojovalo léta a léta s nelegálním hazardem. E, nakonec se stejně přistoupilo e, k licencování a ten původní koncept se zavrhl. Takže já bych chtěl ještě jednou na všechny kolegy apelovat, e, kteří chtějí aktivní subsidiaritu, aby si uvědomili, že potřebujeme směrnici, že potřebujeme komisi přesvědčit k tomu, aby začala něco dělat, tak aby i tento segment trhu se mohl v Evropě nadále rozvíjet. Děkuji. Děkuji vám. Paní Šeldemose se ještě hlásila, takže s vaším dovolením ještě poprosím o reakci a poté se vrátím ještě k harmonogramu. Prosím, šelde, paní Šeldemoze. Děkuji. Já to tentokrát zkusím anglicky, aby mě opravdu všichni pochopili a zkusím vám to opravdu přeslabikovat. Já nebráním státní monopoly. Ani má frakce to nedělá. My bráníme to, že členské státy mají právo definovat svůj vlastní trh hazardu. Když chce Německo mít monopol, pánem bohem, ať má monopol. Dánský model je model licencí, já si myslím, že je skvělý. Ale já nechci všem členským státům říkat, musíte použít dánský model. Já se snažím říci to, že mi nevadí vaše aktivní subsidiarita, ale na druhou stranu musíme zajistit, že ji definujeme konstantním soudržným způsobem. Subsidiarita je pro mě důležitá, ano když něco zkusíme udělat na evropské úrovni, dobře, ale co? Pan Abad říkal, že si není jistý, že jsme připraveni na směrnici. Já s ním souhlasím. Já si myslím, že na evropské úrovni bychom měli udělat to, že posílíme ochranu spotřebitelů v členských státech. Otázka je jak. Já si myslím, že bychom mohli začít hledat nějaký způsob lepší spolupráce s členskými státy, nějaký rámec. Nechci rovnou dělat směrnici. Možná za pár let bude, za pět, za deset let, ano. Principiálně proti tomu nejsem, ale nejsem, nejsem vůbec přesvědčená, že nyní je ten pravý čas. Ale prosím, neobvinujte mě z toho, že se chci úplně vyhnout aktivitě na evropské úrovni. To tak prostě není. Já chci, abychom něco udělali, ale chci, abychom to udělali správně a vhodně pro e, aktuální okamžik v čase. Musíme být upřímní, kolegové. Všichni víme, že i na radě toto bude problematické. Většina členských států zkrátka neskočí z nuly až na směrnici. Takže nešlo by to nějak po kručkách a třeba za pár let budu podporovat směrnici. Ale ne, že mě budete obvinovat, že se chci vyhnout aktivitě na evropské úrovni. To zkrátka není pravda. To mě, musím říct, trošičku rozlítilo, protože já nehájím státní monopoly. Já nehájím to, že by se nemělo dělat vůbec nic. A chci, aby to bylo naprosto jasné. Chápete-li můj základní argument, ano? Eh, jednu větu. Problém je následující. Když neuděláme nic, eh, tak se nic nestane. Spolupracovat sám od sebe nikdo nebude. Samozřejmě, když chceme něco dělat na evropské úrovni, potřebujeme souhlas s rady. Ano, to máte pravdu. Ale jak sama víte, Existují velké rozdíly mezi názory jednotlivých členských států a bude mm, e, nutné do, dojít ke kompromisu. Proto vytvořme rámec, který může být základem směrnice. Může, musíme vytvořit něco, co všichni přijmou, jinak nedostaneme většinu v radě. Mně je naprosto jasné, že výsledek, pokud je o směrnici, je naprosto otevřený. Potřebujeme souhlas rady, ale směrnici potřebujeme, jinak se nestane vůbec nic. A proto je podle mě Eh, jasné, že zkrátka, až to dostane rada, uvidíme, jaký bude výsledek a členské státy si v rámci eh, principu subsidiarity mohou nad rámec těchto minimálních kritérií přidat cokoliv chtějí. Podle tradic, podle zvyklosti a tak dále. Takže eh, já myslím, že to bude pak naprosto jasné, že to bude ten minimální základ, který rada nutně přijme. Dobrá, já bych tyto debaty v angličtině eh, rád podpořili do budoucna. Vypadá to, že budou velice zapálené. Pan Majer ještě dostane slovo, ten předtím nemluvil, možná, že eh, otevře ještě novou perspektivu tohoto celého tématu. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já jsem připravil několik pozměňovacích návrhů. Eh, pan zpravodaj už ze své strany říkal, že nesouhlasím s tím, co říká on. Eh, je to z celé řady důvodů a eh, já teď po tom, co jsem všechno vyslechl, bych se k tomu chtěl ještě vyjádřit. Jednak máme 27 štátů, států se 27 tradicemi chápání hazardu a jeho aplikace. To zkrátka nelze jedním tahem pera sjednotit. Další věc. Pokud zavedeme směrnici a nějaké standardy, ať už jakékoliv druhu, například licencování, tak uvidíme, že se spustí eh, směr tomu, eh, i toho, že i ve státech, kde hazard eh, se nemá odehrávat nebo neodehrává, bude tendence vydávat licence. To se klidně může stát. Takže tady nemám úplně jasno v hlavě, co, to, co ta závazná směrnice udělá, protože je závazná a to samo o sobě už často může um, působit neplechu. Takže eh, to jsou ty dvě nejdůležitější věci, které jsem asi na tomto místě chtěla říct. Děkuji. Děkuji vám. Eh, pokud se mohu pokusit o nějaké komentáře, než předáme slovo panu Krojcmanovi s harmonogramem, eh, chci říci to, že ten rozvoj online hazardu a fakt, že spotřebitelé, mnoho spotřebitelů eh, tento hazard používá, výrazně změnil e, tvář hazardu jako takového v celé Evropské unii a to musíme zkrátka přijmout. Teď je otázka, co s tím budeme dělat. E, myslím si, že paní Šaldemorz je, je velice realistická, protože správně říká, že členské státy téměř jistě nejsou dnes připraveny na nějaké zásadně integrované řešení. Ale na druhou stranu cítím, že je chuť řešit některé záležitosti ochrany spotřebitelů, což může zahrnovat země, které by teoreticky zakazují občanům hazard, ale eh, tento samotný zákaz je do značné míry nemožný. Proto eh, Musíme být realističtí. Některé země mohou teoreticky zakazovat hazard, ale tyto země musí akceptovat, že se svět změnil. Pro ty bude akceptování směrnice asi složitější, ale já si myslím, že eh, pragmatickým pozitivním přístupem můžeme i u nich dosáhnout změny. Rovněž eh, občané eh, nesouhlasí s něčím, co je podle jejich názoru zcela nerealistické. Oni si toho samozřejmě všímají a i to podkopává jakýkoliv justiční Eh, systém. To nesmíme zapomínat. V některých situacích dochází k tomu, kdy se občané chtějí angažovat v online hazardu v jiných členských státech. Někde je nelegální vybrat si výhru z hazardu. A to si nemyslím, že se občanům líbí, když chceme uvádět příklady. Takže já si myslím, že musíme zvážit všechny aspekty e, této věci. A předávám nyní slovo panu Krojcmanovi Eh, já si myslím, že všechna data máme, harmonogram jsme vám dávali k dispozici. Eh, já to teď v papírech nemám, ale vy to jistě máte, takže dobrá, eh, takže hlasovat máme 19. září, je to tak? Ano, což znamená, že do té doby máte čas na vypracování kompromisních návrhů. Já si myslím, že my se v příštích dnech setkáme. Myslím si, že nejsme od toho kompromisu s paní Šaldemoze tak daleko. Jediný rozdíl, který mezi námi je, eh, ona se chce vyhnout směrnici. A my se zkrátka budeme muset rozhodnout, jak to tedy nakonec bude. Eh, ano, je to naše zpráva eh, my nejsme až pod takovým časovým tlakem. Pokud potřebujete více času, abyste dosáhli optimálního výsledku, není to takový problém. Na druhou stranu, možná máte pocit, že pokud eh, dodržíme termín 19. září, tak se na to více zaměříte a dotáhnete to do konce. Takže, jak říkám, rozhodnutí je zcela na vás. Ano, to není problém. Já si myslím, že vypadá, že to vypadá, že toto můžeme dodržet, tento časový rámec, eh, říká paní Rüle. Eh, jak říkám, já nemám ani problém s tím, že bychom to pozdrželi a udělali to celé později. Tak jo, tak to, tak to pozdržme. Dobrá, úplně na závěr, jako předseda říkám to, že se chci vyhnout tomu, kdy po hlasování výboru budeme mít celou řadu pozměňovacích návrhů v plénu, protože to ukazuje na nedostatečně dobře odvedenou práci ve výboru a to mě frustruje, nemám to rád. Zejména při zprávách z vlastní iniciativy, kde máme stovky pozměňovacích návrhů na plénu, což by mělo podle mého názoru automaticky znamenat, že se to dá zpátky výboru k projednání. Eh, vy jste ti odborníky na toto eh, a já bych rád, abychom toto mohli vyřešit v rámci výboru a poté to teprve vzít k politickým frakcím. Chci se vyhnout e, e, nedobrému výsledku na plénu, takže doufám, že se mnou souhlasíte, že je potřeba za, zachovat vysokou kvalitu, vysokou angažovanost a dosáhnout dobrého výsledku. Takže prodiskutujte to se stínovými zpravodaji. Pokud vypracujete jiný harmonogram, já to budu muset předložit kolegiu předsedů, eh, odložit to na plénu, já s tím problém nemám já si myslím, že i ostatní kolegové by raději byli eh, a konec konců i komise byli v situaci, kdy bude jasné naše stanovisko. Ano, já si myslím, že přidáme jeden nebo dva pozměňovací návrhy, které skonkretizují celý tento návrh. Jediný problém je, že se musíme rozhodnout eh, a komisi říct, jestli chceme směrnici nebo ne. Pak ta, to je ten zásadní problém. Pak tam jsou nějaké dílčí drobnosti, ale to už, není, to už není nic strašného. Toto je ten hlavní výsledek, o kterém se musíme rozhodnout. Já osobně bych byl rád, když dosáhneme velkého koncenzu, širokého koncenzu i e, v rámci jednotlivých politických frakcí. E, Eh, samozřejmě v rámci jednotlivých frakcí z členských států můžou být různé názory na tuto problematiku, takže eh, nelze říci, že se jedná o zprávu pouze MO, a ke které připomínkuje pan Abad a paní Šaldemoze, to tak prostě není. Takže my to budeme řešit na setkáních eh, se stínovými zpravodaji a budeme vás informovat. Dobrá, děkuji vám všem. Byla to jedna z nejlepších dnešních debat. Eh, je to přesně to, o čem by měla být naše politická práce, aby se tak řeklo. A dostáváme se tedy k poslednímu bodu na pořadu jednání pro dnešní den, což je eh, návrh stanoviska od pana Antonio Fernando Correa Campos a je to reforma pravidel státní podpory EU pro služby obecného hospodářského zájmu našeho výboru. Slovo bude mít pan zpravodaj za pár okamžiků a pokud jde o stínové zpravodaj, pan Šváb je tu za EPP. Eh, kdo je za ALDE? Pan Kreuzmann? Za zelené? Eh, pan Konfens tu není. Pan De Jong? Já za EKR Pan Savini tu není. Dále vítáme zástupce komise. Paní Pasolini, je to tak? Ne? Paní Kikopen bude reagovat za komisi. Dobrá. Za DG Competition, je to tak? Ano. Dobrá, takže slovo má profesor Correa de Campos. Pane předsedo, milí kolegové, děkuji vám. Je třeba tyto služby obecného hospodářského zájmu zasadit do kontextu. Připomeňme historický původ těchto služeb obecného hospodářského zájmu. Tyto služby se narodily v době, kdy neexistoval tržní kontext a tržní nástroje. A tehdy stát vlastně plnil všechny potřeby společnosti a vznikly tedy služby obecného hospodářského zájmu. Některé hospodářského zájmu, jiné měly sociální význam s drobným přesahem mezi oběma oblastmi. Šlo tedy o vyplnění nedostatku trhu a šlo o veřejné statky, které nebylo možné eh, řešit soukromým sektorem a bylo třeba řešit poptávce a vytvářet produkty, které zaručí poskytování určitých služeb. Pokud jde o nedostatky trhu v této oblasti, bylo třeba je vyplňovat eh, veřejným zásahem, ať už eh, dílčím či globálním zásahem na základě univerzality. To jsou pilíře evropského sociálního modelu, tak to probíhalo historicky. Máme návrh komise, který vysvětluje, že kromě právních nástrojů, které nám umožní rozpoznávat eh, služby obecné hospodářského zájmu, a který uvádí, že všechny tyto statky, jak ukazuje rozsudek Altmark, existuje tu právní vakuum a je třeba nalézt přiměřené a jasné právní nástroje, abychom zajistili větší účinnost eh, služeb obecného hospodářského zájmu, kdyby byla také zaručena vysoká míra kvality. Je třeba k tomu tedy přistupovat eh, různorodě, přiměřeně, abychom zamezili deformaci hospodářské soutěže, zejména pokud jde o výměny mezi státy. Předkládám tedy několik návrhů ve svém stanovisku pro výbor. Chceme vybízet Evropskou komisi, aby na zách- předložila detailní legislativní iniciativu u těchto služeb obecného hospodářského zájmu podle článku 14 Sebonské smlouvy a podle pravidel hospodářské soutěže článku 106 a 107 smlouvy s přelednutím k závěrům v rozsudku Altmark aby tedy existovala jasná judikatura a jasné východisko. Kritéria pro SOHZ mají přihlížet k eh, efektivnosti trhu a mají zaručit účinnou ochranu spotřebitele. Jde také o to, abychom bojovali proti právní nejistotě na základě opravných prostředků k soudnímu dvoru EU a neměli bychom vlastně vytvářet ehm, nejistotu, pokud je o služby nehospodářského zájmu. Je tu specifičnost eh, drobných eh, veřejných zakázek na regionální a místní úrovni, které by měly být jednoduché a transparentní, abychom usnadnili inovaci a účast malých a středních podniků. A netrpělivě očekávám příspěvky jednotlivých kolegů, které by měly být předloženy před pátkem, protože hlasování bude 19. září. A předem vám děkuji za vaše vystoupení, za případnou kritiku a budoucí pozměňovací návrhy. Děkuji mnohokrát. Pan Šváb. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, jako stínový zpravodaj za svou frakci. Chci eh, poděkovat zpravodaji za dobrou práci. Jsem si jist, eh, že eh, dojde k velice plodné diskusi ohledně služeb obecného hospodářského zájmu. Chci říct, že si myslím, že návrh komise obsahuje celou řadu pozitivních aspektů. Například eh, zjednodušení prahových hodnot eh, pro regulaci služeb na lokální úrovni, ale i vytvoření konkrétních výjimek, například pro sociální služby, nebo eh, přehodnocení SOHZ podle prahových hodnot, a oddělení hospodářských a nehospodářských služeb v rámci eh, této kategorie služeb. A zde si myslím, že skutečně eh, společně s komisí dosahujeme řešení eh, lepšího, lepší, lepší situace pro vnitřní trh i pro všechny členské státy. Pokud jde o stanovisko profesora de Campos, chci zmínit tři body, ke kterým jsem představili celou řadu pozměňovacích návrhů. Vy eh, hovoříte o článku 14 a 106 a 107 smlouvy. Víte, že má frakce eh, nebere článek 14 jako dogma, spíše jako dobrovolný základ. A tím pádem bychom byli rádi, kdyby se jednalo pouze o revizi pomocných předpisů a e, to potvrdil i pan komisař Almunia, kdy se, kdy se hovořilo o e, pravidlech pro jednotlivé, jednotlivá odbět, odvětví. Opět se tím vracíme k principu subsidiarity, o kterém jsem mluvil před chvílí, který povede k tomu, e, které, že jednotlivé instituce na regionální a místní úrovni budou roz, sami rozhodovat o tom, co e, budou a nebudou dělat. Za další, vy ve svém stanovisku hovoříte o konkrétních definicích služeb obecného hospodářského zájmu a jejich odlišení od nehospodářských služeb a že by toto bylo žádoucí. E, toto je žádoucí samozřejmě, ale Eh, opět by to mělo být eh, eh, na rozhodnutí členských států. Hovořili jsme například o zdravotnictví dnes ráno. V Belgii se u zdravotnictví jedná o obecný hospodářský zájem, v Německu to jde o, vol, jde o volné povolání. Takže toto bychom měli sjednotit. Za další k vašemu bodu 6, veřejné zakázky. Zde bychom měli ještě ověřit, kde je hranice mezi hospodářskou soutěží na vnitřním trhu a e, obecným hospodářským zájmem. A opět zde mě, měli bychom stanovit minimální prahové hodnoty e, pro regulaci této oblasti. Obecně si myslím, vážení kolegové, vážení pane zpravodaji, e, že v této oblasti dosáhneme dobrých výsledků. E, dříve nebo později se dostaneme k tomu, za jakých podmínek Ehm, budeme zohledňovat ten takzvaný případ Altmar eh, Evropského soudního dvora. Eh, já jsem toho názoru, že podmínky, které pro toto byly eh, stanoveny, jasně říkají, že je služba obecného hospodářského zájmu jako taková tehdy, kdy eh, nesplňuje požadavky na státní eh, podporu, ale eh, řešení, vyhodnocení, splnění těchto podmínek leží u členských států. Komise má pouze možnost přehodnotit, zda všechny tyto čtyři podmínky jsou nebo nejsou splněny. Já si myslím, že v této oblasti může proběhnout ještě zajímavá diskuse. Já se těším i na diskusi o článku 14, pane De Campos a věřím v šťastný výsledek diskusí. Děkuji. Uh, thank you, Mr. Schwab. Um... Děkuji. Pan Kreutzmann. Děkuji, pane předsedo. Chci nejprve poděkovat panu Koreje de za jeho stanovisko. Podle mého názoru eh, eh, velice dobře odráží názor komise. Eh, v rámci současných diskusí o státních financích a všeobecné hospodářství je, přichází eh, tato reforma v pravou chvíli. Naším cílem musí i nadále býti podporovat nabídku eh, služeb obecného hospodářského zájmu efektivním způsobem. Eh, překvapivě je uplynulo od případu Altmar již několik let, ale i dnes existují stále základní otázky, které stále nejsou zodpovězeny. To znamená, eh, že na místní a regionální úrovni je jasné, eh, je jasné, že se musí oddělit eh, služby obecného hospodářského zájmu a nehospodářské služby, které jsou velice významné pro místní hospodářství. Komise společně s členskými státy volá po vyšším stupni transparentnosti. Je potřeba dosáhnout vyššího stupně komunikace a e, na lepší přehodnocení důsledku právního rámce, který byl zaveden. E, já si myslím, že e, obecně řečeno se pohybujeme správným směrem. Nesmíme však zapomínat na náš hlavní cíl, dosáhnout lepšího a férovějšího konkurenčního prostředí a funkčního vnitřního trhu. Toto je naším základním předpokladem <clears throat> a který musí platit bez ohledu na to, jaká bude situace v oblasti služeb obecného hospodářského zájmu. Ehm, služby obecného hospodářského zájmu ehm, mají eh, vliv na mezistátní obchod a ekonomiku a proto eh, chci přivítat eh, názor komise, že je důležité zachovat eh, vysoký stupeň angažovanosti místních orgánů v tomto procesu. Nemělo by se jednat pouze o rozmělnění regulačních pravidel. Důležité je eh, zjednodušit regulaci u jednodušších služeb a naopak více řídit velké komerční podniky. Nesmíme se zaměřovat pouze na sektory s určitými Eh, ziskovými maržemi, musíme, nesmíme zapomínat na náklady na jednotlivé služby a nesmíme zapomínat eh, na to, že kdo pracuje efektivně, za to musí být náležitě odměněn. I u služeb obecného hospodářského zájmu musí existovat pobídka, fungovat efektivně a zajistit dostatečné poskytování těchto služeb veřejnosti. Proto zastávám eh, názor, eh, který jsem prezentoval i ve svém pozměňovacím návrhu, který máte k dispozici. Chci vám ještě jednou poděkovat za vaši zprávu. Děkuji. Uh, De Jong, Pan De Jong, další na řadě. Děkuji, pane předsedo. Musím říci, že chci skutečně poděkovat eh, zpravodaji za toto stanovisko protože co se mě týče, není potřeba žádných pozměňovacích návrhů. Jde jenom o vysvětlení. A poněkud váhám u legislativní iniciativy, ale na druhé straně zase sdílím obavy, který je vyjádřen v druhém odstavci návrhu stanoviska. Jsou zde uvedeny významné myšlenky, tedy přístup de minimis, to je naprosto v pořádku. Jedinou obavu, kterou mám, pokud je o sdělení komise, je uvedena na závěr. Komise se snaží o nový přístup v tomto směru. Snaží se prověřovat účinnost členských států a to je novinka. Chápu pravidla hospodářské soutěže, ale to je něco jiného. A ověřování, zda členské státy jsou dostatečně efektivní, účinné. Tady vidím souvislost eh, s veřejnou zprávou v vlasti hospodářské. A Důraz by měl být tedy skutečně na pravidla hospodářské soutěže a ne na jiných. Takže plně podporuji navrhovatele u tohoto stanoviska v současné podobě. Děkuji. Mohl bych stručně vystoupit jako stínový zpravodaj za naši frakci. Chci poděkovat Antoniovi za zahájení diskuse, i když v některých oblastech Dle mého názoru se to netýká dostatečně návrhu komise a to týká sto jiných politických otázek, pokud je o definici služeb obecného hospodářského zájmu, služeb obecném zájmu. Komise to jasně řekla. Poskytování veřejných služeb státně monopolní organizací nebo obchodní institucí je volba členských států. A a potřeba přísných definic, definic je zde nežádoucí, nevhodná, protože české státy se mohou různě rozhodovat. V mé vlastní zemi voda je poskytována v soukromém, v soukromém sektoru za jasně stanovených pravidel, de regulátor stanoví marže, efektivitu, investice jednotlivých provozovatelů. A to je určitá volba. Proto je voda zasobová vodou je záležitostí regionálních nebo státních monopolů. A to je zase jejich volba. Takže já mám trošku jiný výklad, pane de Jong, toho bodu, na který se soustředuje komise, tedy na otázku týkající se kvality a efektivity. A jak tomu rozumím, chápe, e, týká se to služeb soukromého sektoru, který může poskytovat služby podle pokynů státního regulátora. To se týká vody, to se týká energie, energetiky a dalších služeb. A míra podpory, kterou je potřeba, aby tato služba byla poskytována efektivně, pokud nemůže být poskytována na základě kritérií zisku a to je která řešena v oddělené legislativě. Takže se dívám, že přístup komise je takový, že vlastně už existuje legislativa, existuje rozsudek Altmark a do značné míry je to řešeno na základě souhlasu, ale v některých oblastech v měnícím se světě, kde je třeba měnit věci, tedy ten trend jde směrem, že většina služeb je poskytována na základě ekonomických kritérií s soukromým sektorem tam, kde se to dělo v minulosti státní monopoly. A jedna z věcí, který, kterými bychom se měli také zabývat, je kolegové Heidi Rula a další by se měli zabývat tím, že je tu jasný přesah do oblasti veřejných zacházek, kdy jsme zaznamenali případy konsolidace mezi místními poskytovateli služeb a těmi, kteří mají vlastně z důvodu hospodářské soutěže předložit eh, nové návrhy. Takže i to je zde odraženo, tedy co bychom měli v této oblasti činit. Souhlasím s panem Švábem, že tady je důraz na to, co se komise snaží udělat. A neměli bychom rozšiřovat eh, definice a politické aspekty služeb obecného hospodářského zájmu. Vím, že mnozí se tím zabývají dlouhodobě, ale já si nemyslím, že je to vhodné u tohoto stanoviska. A nyní máme tu ještě tři další řečníky a potom vyzvu komise. Paní Vernio, paní Koracabild a měli bychom končit v 18.30, takže paní Vernio. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, chtěla poblahopřát Antoniovi za syntetický, shrnující aspekt jeho stanoviska. Není to vůbec jednoduché u tak složitého tématu. Tedy, Antonio, to se ti podařilo. Já nehýřím obvykle komplimenty, ale tady navazuji a nikdo se nebude divit. Bez zbytku navazuji na to, co Antonio píše v odstavci 2. A myslím, pane Švábe, že o tom můžeme jednat. Kvalitní rámec u služeb obecného hospodářského zájmu, na tom se všichni shodnou. Ale můžeme také uvažovat o kvalitním společném rámci, kde bude možné definovat kritéria, cíle a hodnoty které chceme vložit do těchto služeb, které jsou zásadní pro vnitřní trh a zajistit právní jistotu na základě legislativní iniciativy, která přesto ponechá a v tom kvípá je ta obtížnost. Vlastně ponechá rozhodování na členských státech a zásada subsidiarity zde musí být zachována. A já myslím, že to je možné. Pokud budeme mít snahu spolu jednat a spolu také na komisi, to, co navrhuje Antonio v tomto stanovisku a to, co navrhuje komise, ukazuje, že se ta cesta rozšiřuje a že se nám podaří tedy po ní vykročit společně. Odstavec 3, tady asi předložím drobný pozornost návrh, já souhlasím s tím, co zde uvádíš, ale myslím si, že efektivit, efektivnost trhu a neopomíjet účinnou ochranu sociálních a spotřebitelských práv. Spotřebitele a pracovníci jsou zúčastnými subjekty, pokud je o účinnost jednot vnitřního trhu a jejich motivace v podmínkách důstojných znamená, že si váží vnitřního trhu a mají chuť vytvářet konkurenceschopný vnitřní trh. A toto hledisko bychom měli zdůraznit. Potom, pokud je o definice, tak se stále vracíme do stejných diskusí, které nikdy nevyústí. Měli bychom pokračovat. A tato definice služeb obecného hospodářského zájmu a neekonomických, eh, tedy služeb obecného nehospodářského zájmu, na to narážíme celé roky, protože máme odlišnou minulost, pokud je o veřejné služby, ale současně existuje krize, která nás nutí měnit částečně naše uvažování v našich politických skupinách oproti původnímu stavu uvažování. A i zde se můžeme snažit jasně definovat tyto věci právě proto, aby tento vnitřní trh s přivenutím k službám, na které mají občané nárok, přenutím na veřejný sektor, na soukromý sektor a na právo hospodářské soutěže. Tedy bychom měli být schopni středně době, říkám skutečně ve střednědobém výhledu, tedy nalézt prostředky, jak zajistit vnitřní trh právě v těchto klíčových oblastech, abychom čelili globalizaci. U nás se hovoří o odglob, dá se mi to hloupé, a tvrdí to socialista. Ale my skutečně se pohybujeme v rámci globalizace, ale uplatňujeme určitá pravidla, která mohou být společná. To by nemělo být nemožné. Antonio, děkuji mnohokrát a u těch veřejných zakázek drobného rozsahu, tam musíme upřesnit, že u, malé, u malých a středních podniků je to skutečně v oblastech zaměstnanosti se nám podaří vytvářet pracovní místa do budoucnosti a to je důležité v této věci. To bychom také měli upřesnit. Děkuji za tvou práci. Thank you, Mrs. Venue. Mrs. Uh, thank you very much. teď eh, paní Korce. Bild, eh, děkuji za slovo. A souhlasím, Antonio, že musíme pracovat mm, směrem k tomu, abychom tedy podporovali hospodářskou soutěž a tak dále. Eh, ve všech ostatních věcech já souhlasím s Andreou a s Malcolmem. Myslím, že nechceme znovu reformovat eh, akt o jednotném trhu. Neměli bychom tady podkopávat to, co už jsme jednou dojednali, neměli bychom se tady znovu pokoušet zavádět nějakou regulaci na evropské úrovni, kde už jsme ty věci vyřešili v aktu jednotném trhu, kde jsme jasně řekli, že toto se bude řešit lokálně. Takže souhlasím s tím, co řekl Andrea o článku 14. Domníváme se, že eh, tento legislativní návrh eh, není vhodný, eh, že se tím nebude nějak kompenzovat otázka trhu, o které se hovoří v odstavci 1. Také to neřeší to otázku eh, těch služeb hospodářského a nehospodářského zájmu. Děkuji. Eh, děkuji a konečně eh, paní Weilerová. No. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedu. Je fajn, že mohu hovořit právě po své předřečnici, protože si myslím, že zde je opravdu velký, velký prostor pro kompromis jsou tu hodně rozdílné názory. Když hovoříme o tom, co by mohlo na trhu způsobit přílišná deregulace a liberalizace, tak eh, z tohoto hlediska říkám, že za svou frakci říkám, že jsme spíše pro regulaci. Eh, konec konců na evropské úrovni existuje konsenzus, že jsme v minulosti eh, ve Velké Británii a i jinde příliš liberalizovali finanční trhy. A tím pádem má základní otázka je, ehm, Hovořil o tom už Antonio, už to dokonce napsal, paní Bernardet to eh, řekla také. Ehm, I trh musí mít pravidla. Já si dobře pamatuji, říkám na závěr to, kdy jsem předkládala svou zprávu o veřejno-soukromém partnerství, kdy jsme všichni byli toho názoru, že existuje mnoho funkčních dobrých příkladů a špatných příkladů, špatných projektů, které skončily eh, poškozením celého systému. Ale nejdříve bychom měli rozhodnout, eh, respektive neměli bychom rozhodovat, kdo bude dělat co, měli bychom pouze zajistit, že se dodrží určité kvalitativní standardy. A pokud jde za konzervativce a křesťanské demokraty, ti mé, mé návrhy nepřijali. E, nepřijali ty návrhy takzvané rekomuni, rekomunalizace, což by byl velice uležitý koncept. Podívejme se však na to, co se stalo za posledních pět let. Já vám, pánové, neustále musím odporovat. U nás v Německu se ta rekomunalizace odehrává. Ať na úrovni malých samostatných projektů nebo projektů velkých, kde naprosto oproti eh, Velké Británie, kde k tomu nedošlo. Momentálně se u nás řeší to i v kruzích křesťanských demokratů, jejich městech a jejich regionech, že v souvislosti s novou energetickou politikou Německa zvažujeme, zda náhodou tyto mě, tato města, tyto regiony nebudou chtít odkupovat zpět ty podíly, které dříve odprodávali, tak, aby mohli pracovat efektivněji a se zapojením svých občanů a dávat tak k dispozici nové zdroje energie. Takže Eh, není to tak, že bychom se posouvali směrem k vyšší míře pr- privatizace služeb. Naopak, posouváme se k té komunitě, která poskytuje tyto služby. Nicméně to se rozhoduje eh, místně, ne zde v Bruselu. Já to, tento vývoj vnímám každopádně velice pozitivně, protože eh, se jedná o velký finanční trh, který na místní úrovni funguje na bázi komunit, které zřizují eh, energetické dodávky, dodávky vody, odvoz odpadu a tak dále. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Eh, tato debata byla opravdu velice živá. Nyní poprosím komisi paní Kikr Kepr, omlouvám se za zkomolení vašeho jména. A poté na závěr pan profesor Corriere Campos, který nám řekne něco o harmonogramu. Děkuji, pane předsedo. Skutečně je asi užitečné připomenout rámec a cíle reformy pravidel veřejné státní podpory u služeb obecného hospodářského zájmu. Tady nejde o privatizaci, o liberalizaci, nejde o kvalitu veřejných služeb. Jde o stanovení pravidel, kdy státy, veřejné orgány mohou vlastně kompenzovat za poskytování veřejných služeb. A proto právní základ návrhu komise je článek 106 a nikoli jiný článek smlouvy. Hovořme o cílech této reformy, které byly uvedeny ve sdělení z března. A prvním cílem je vyjasnění. Vidím v dnešní diskusi, že je to cíl, který je důležitý a koncenzuální existují určité meze tohoto postupu pro komisi. To vyjasnění by mělo probíhat eh, při respektování judikatury Soudního dvora EU a v těchto mezích se komise maximálně vynasnaží vyjasnit eh, použitelná pravidla a také v maximální míře vyjasnit to, jak rozumí službám hospodářským, službám v obecném zájmu, službám nehospodářským a také se snaží vyjasnit veškeré relevantní pojmy. Další cíl tohoto sdělení je mít různorodější pravidla, která lépe vezmou v úvahu velkou různorodost služeb obecného hospodářského zájmu a jejich eh, velmi různý dopad na hospodářskou soutěž a na obchodování uvnitř společenství. A to také znamená, že předpokládáme pro služby obecného hospodářského zájmu malého rozsahu, které neovlivňují tento obchod, abychom ty, ta pravidla maximálně zjednodušili. Ale současně pro služby obecného hospodářského zájmu s významnějším dopadem na obchodování v rámci společenství a které jsou zásadní pro konkurenceschopnost evropské ekonomiky, abychom lépe vzali v potaz účinek státní podpory na hospodářskou soutěž. A abychom lépe vzali v úvahu, abychom motivovali proto, aby služby obecného hospodářského zájmu byly poskytovány co možná nejúčinněji. Nejde o test účinnosti, protože pokud služba obecného hospodářského zájmu je poskytována efektivně a kritéria rozsudku Altmark jsou splněna, tak nejde o státní podporu, ale spíše jde o vytvoření určitých forem motivace pro to, aby tyto služby byly poskytovány efektivně. Závěrem snad bych chtěla naznačit, že postupujeme dále. Při zpracování těchto návrhu a věříme, že brzy zveřejníme a předáme je dalším evropským institucím. To bylo opravdu velmi užitečné. Děkujeme za eh, uvedení do širšího kontextu a budeme se eh, tedy těšit na další informace Pane zpravodaji, eh, dám vám teď slovo, abyste to shrnul a také nám připomenul harmonogram. Eh, děkuji. Já jsem eh, nepředpokládal, že dnes dojde k debatě politologické. Nicméně je důležité přistoupit k tomu Ehm, se zohledněním širšího kontextu a také s dobrou vůlí a pokorou. A já se domnívám, že to, co zde zaznělo, eh, bylo velmi užitečné. Je celá řada oblastí, kde je eh, jaksi těžké nesouhlasit. Eh, rozhodnutí v případě Altmark, na to nesmíme zapomínat, nesmíme také zapomínat na to, že služby obecného hospodářského zájmu eh, se odehrávají na různých úrovních, v různém rozsahu a nesmíme také zapomínat na práva duševního vlastnictví, rozdíly eh, mezi těmi jednotlivými úrovněmi od regionální, místně regionální po státní. Zdá se, že je tu eh, jaksi nesouhlas, pokud jde o otázku subsidiarity. Zdá se, že se také plně neschodneme na tom, zda by se toto mělo řešit na evropské úrovni. Členské státy mají v těchto oblastech samozřejmě své pravomoce, ale přesto potřebujeme nějaké rozhodnutí na té nejvyšší centrální úrovni. Musíme zajistit, abychom měli kompatibilní právní předpisy, a aby normy, které se přijmou, byly eh, v souladu. Neměli bychom zavádět eh, různé nové definice v tomto ohledu byla prezentace komise velmi užitečná. Je také potřeba ujasnit si ty definice, se kterými již pracujeme. pokud jde o služby obecného hospodářského zájmu, tak myslím, že práce v této oblasti Eh, je velmi kvalitní. Pokud vím, je to poprvé, co eh, v této věci vůbec máme takhle jasný přehled. nemůžeme se jednoduše odkazovat na subsidiaritu. Je potřeba, abychom tyto věci řešili i na centrální evropské úrovni. A teď dovolte závěr. Pane předsedo, s eh, vaším dovolením bych eh, odkázal na něco, o čem vy jste, eh, co jste řekl vy. Hovoříme o těchto věcech již deset let a zatím jsme nedošli k žádnému závěru. Pane předsedo, já se domnívám, abychom, že tedy nastala vhodná doba k tomu, abychom se teď pustili do práce a zabránili tomu, abychom o tom to pouze hovořili dalších eh, deset let. V tomto smyslu bych tady chtěl ještě jednou poděkovat komisi za jejich velmi jasnou prezentaci. Jak eh, řekl pan předseda, je důležité, že eh, jsme si věci zasadili do tohoto širšího kontextu. Komise také velmi jasně řekla, že že právním základem v této věci je článek 106 Naším cílem by tedy mělo být eh, vyjasnit eh, debatu v této věci také při zohlednění eh, rozsudku Evropského soudního dvora. Děkuji vám všem za příspěvky do této diskuze. Děkuji, říká pan předseda. Souhlasím s tím, že to byla že to je velmi zajímavá debata, ve které, která probíhá už 10 let či 12 let. Nejdůležitější je teď připomenout, že do 12. 2. září je lhuta pro mm, předložení pozměňovacích návrhů. Hlasovat budeme 19. září. Do 4. musíme předložit eh, naše stanovisko eh, výboru Ekon. Takže se budeme těšit eh, na eh, vaše pozměňovací návrhy. Já sám určitě několik návrhů předložím a 19. Eh, potom budeme tedy hlasovat se rozpravou. Můžu to ujasnit 9. či 19. 19. září. To byl dotaz od pana Kampose. Takže tím končíme dnešní zasedání. Eh, děkuji eh, tlumočníkům, především za jejich trpělivost eh, dnes ráno, kdy jsme hodinu museli se obejít bez jejich služeb. Zítra budeme pokračovat v 9 hodin. Přesně má čeká nás obchod mezi EU a Čínou. Pak tu máme hlasování o zprávách pana Rošforta, paní Ivanové a pana Kožušníka. Pak nás čekají velmi zajímavé prezentace o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích, výsledky průzkumu právně postavení spotřebitelů, kterou předloží komise, to je velmi zajímavá iniciativa. Odpoledne se budeme zabývat novým legislativním návrhem o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány. Tam budeme mít také historii posouzení dopadu. Takže doufám, že se tu zítra všichni sejdeme. Děkuji vám za vaši